Morning. Morning everybody. Dobré ráno, kolegové. Vítám vás všichni. Rád bych zahájil tedy toto první eh, zasedání bez nějaké prodlevy v rámci té poslední toho posledního období našeho mandátu, takže doufám, že jste si všichni užili výtečné prázdniny, podobně jako já. Jak jsem již předeslal, jedná se o takové již velice krátké období, protože musíme ukončit naši práci do března příštího roku. Komisař eh, de Gucht si naplánoval se mnou a s koordinátory setkání, abychom si naprogramovali tu práci do konce legislativního období, což si myslím, že je velice rozumné. To znamená, příští týden se setkáme. Tedy přijetí pořadu jednání, eh, nicméně tedy ještě chci říci, dnešní zasedání je krátké, tudíž nebudou zasedat koordinátoři a k pořadu jednání. Přijetí pořadu jednání máme dvě změny. Bod číslo čtyři eh, se stahuje z pořadu jednání, protože neproběhl žádný trialog od posledního zasedání. A bod 15 eh, také stahujeme z pořadu jednání. Ten se týká eh, standardů pro vozidla a jak asi víte, před nějakou dobou jsme, eh, nebo došlo k dohodě, eh, kde tedy ty příslušné změny provedou orgány, které jsou stanoveny v dohodě. To znamená článek 2 18 odstavce 7 Lisabonské smlouvy o fungování Evropské unie se bude uplatňovat. To znamená, od této chvíle není zapotřebí žádného extra souhlasu a ani nedojde ke změnám nařízení. To znamená, tento bod se stahuje. Má někdo nějaké výhrady k tomuto změněnému pořadu jednání? Ne, tudíž se schvaluje. Za druhé schválení zápisu ze schůze konané v červenci. Zápis bude přijat, pokud se nikdo nijak nevyjadří do konce tohoto zasedání. A, a ještě jednu takovou obvyklou připomínku, toto zasedání se přenáší přes internet, to znamená, hovoříme k širokému publiku a e, vítáme tímto všechny, kdo naše jednání mají zájem. Ještě bych chtěl připomenout jedno. věc, e, nějaké novinky. V první řadě zpráva komis výboru týkající se ochranných opatření. To je velice důležitý dokument a chci vás na toto tedy upozornit. Prezident Arménie včera v Moskvě oznámil eh, záměr ukončit tedy celní unii s Ruskem a Běloruskem. Kazachstán a Běloruskem. Myslím si, že je třeba tedy něco opravdu eh, projasnit v eh, Arménii. Ohledně Uzbekistánu mám tu zprávu, že ILO vyšle misi, eh, která by měla eh, hodnotit výsledky sklizně bavlny. Uvidíme tedy i, jak tedy je úspěšné naše úsilí eh, vůči Uzbekistánu. A poslední zpráva zasedání G20 tento víkend v Petersburgu. Eh, tedy proběhne a uvidíme, eh, s jakými výsledky, eh, jaké výsledky si následně vyslechneme. A nyní k samotnému programu našeho zasedání. V první řadě tu máme zhodnocení návrhu stanoviska týkající se rozpočtu, je to tedy legislativní dokument a naším navrhovatelem je Janik Žado, jedna se eh, záruk Evropské unie za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Takže, eh, Janiku Žado, máte slovo. Eh, ten text máte k dispozici ve složkách a to znamená v první řadě pohovoří pan navrhovatel, Prosím, kde vás máme, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Všechny vítám. Vítejte z prázdnin. Co se týče tohoto bodu, myslím si, že to nebude příliš komplikovaná otázka pro nás. A nebude to tedy problematika, kde by existovaly mezi námi velké rozdíly. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o pracovní, eh, pr- eh, pracovní proces, který se velice urychlil, protože neměli jsme možnost mít první výměnu názoru, takže tak, jak jste to dostali, to je výsledek vlastně první verze, kterou jsem vypracoval. A doufám, že také bude moci být tato verze přeložena do všech příslušných jazyků. Chci zdůraznit, že Určitě tady budeme mít mnoho schodných bodů z hlediska práce Evropské investiční banky a jejího zaměření, takže myslím si, že se nám podaří relativně rychle dospět k dohodě ohledně kvality ratingu EIB. Víte, že to je také trvalý faktor, i když někde bychom si mohli položit otázku ohledně toho, té absolutní snahy dosáhnout eh, trojího a, a způsobu, jakým eh, postupuje EIB z hlediska investic eh, v Evropě. Aktivita EIB je zaměřena na ty zeměpisné zóny, které jsou nejvíce potřebné, také zohledňuje klimatický aspekt a my se zajímáme zvláště o vnější vztahy. Tady je snaha, aby zde byla konzistence s cíly, které byly deklarovány ze strany Evropské unie, je to zvláště článek 21 smlouvy. A to je podle mého názoru vynikající věc. Pozměňovací návrhy, které vám navrhuji, spočívají v následujícím. EIB nemá za úkol a pravděpodobně ani nemá kapacitu, aby působila na úrovni mikrouvěrů malých podniků. Takže musí postupovat v rámci některých zprostředkovatelů. Nicméně my se musíme ujistit, že způsob, jakým eh, zprostředkovatelé pracují, že tento způsob je v souladu s mandátem EIB. A to je kritérium selekce projektů ať už se to týká tematického pole, anebo ať se jedná o transparentnost a správné využívání evropských peněz. Druhý typ pozměňovacích návrhů se týká klimatu. Víte, že EIB by měla vydávat 25 svých úvěrů v oblasti klimatických aktivit. Navrhujeme, aby tento aspekt se posílil. A zvláště se musíme ujistit, že se jedná skutečně o projekty na ochranu klimatu. Použil bych dva příklady. EIB poskytuje dosti velké půjčky, několik stovek milionů, v rámci projektů v Číně, které právě umožňují například z hlediska fotovoltaiky nebo větrných energií, umožňují tyto projekty eh, podpořit čínské podniky. Takže Přitom ovšem víme, že tady je konkurence v rámci dumpingu mezi těmito čínskými podniky a evropskými. Proto u selekce a těch kritérií musíme ověřit, zda skutečně každý projekt, o který jde, slouží cílům klimatu a odpovídá zájmům evropské ekonomiky. Třetí typ pozměňovacích návrhů se týká konzistence s článkem 21 smlouvy ohledně externí eh, dimenze. My už jsme zahájili tuto práci ohledně mm, těch agentur, které se týkají exportních kreditů. Musíme se tedy ujistit, že EIB eh, je schopná mm, skládat jednodušeji účty z hlediska svých administrativních nákladů a že může skládat účty ohledně svých aktivit a zvláště souladu eh, s cíly Evropské unie. Jsou tady ještě další pozměňovací návrhy ohledně efektivnosti půjček, transparentnosti, ale já vás nechám okomentovat tuto první verzi Eh, a pokud se nemýlím, pane předsedo, tak máme čas do 11. září, to znamená do příštího týdne, na předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji a nyní stínovi zpravodajové za SND, pan Kutas. Děkuji. V první řadě bych chtěl znovu pozdravit všechny kolegy. Chci říci, že bylo zapotřebí vytvořit tedy nové záruky pro vnější aktivity EIB pro příští víceletý finanční rámec 2017 až 2020. Co se týče tedy návrhu komise, ta tady měla několik vole, buď zaručit ty stávající záruky, s tím tedy, eh, že si komise zvolila, že upraví mandát a vzhledem ke stávajícímu politickému kontextu veškeré aktivity by měly odrážet i záměry EU. Já bych chtěl poděkovat Janikovi za jeho velice dobré stanovisko, které velice dobře posiluje naše záměry snížit emise, také je v souladu s návrhy komise, co se týče toho eh, systému vysledovatelnosti, také vyšší míru transparentnosti i na místní úrovni, respektování standardů, sociálních standardů a podpoří tedy plnění cílu milénia. Myslím si, že toto víceméně odráží stanovisko Evropského parlamentu, jak bylo několikrát již i vyjádřeno prostřednictvím zveřejnění výročních zpráv EIB, což vlastně je téma mých eh, zpráv. Co se týče stín eh, těch předložených návrhů, i ty mé jdou stejným směrem, ve směs se týkají oblasti sociálních a lidských práv, na vyšení transparentnosti v rámci aktivit EIB, eh, také finančních zprostředkovatelů a, a také otázky e, právní e, pravomoci. A, a to je vše. Děkuji. A, mám tu nějaké další žádosti o slovo. Helmut Scholz, prosím. Danke, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval uh, zpravodaji za uh, tuto velice vyváženou a konstruktivní práci na důležité zprávě. Dovolte dvě stručné poznámky. Myslím si, že eh, zpráva Janika Žadota jde správným směrem. Rád bych ještě upozornil na jednu věc. Eh, je tady nadále velký problém s korupcí a praním špinavých peněz. Evropská investiční banka by měla eh, začít přijímat eh, účinná opatření proti těmto dvěma fenoménům. A za druhé, myslím si, že bychom měli eh, nadále hovořit o té zásadě, že vytvořit eh, nezávislý stížnostní eh, mechanismus, který by umožnil eh, sledovat projekty, které se budou podporovat ze strany Evropské investiční banky v rozvojových zemích. Sloužilo by to, by to k tomu, aby eh, vlastně bylo možné obracet se na orgány Evropské unie, čili Evropskou investiční banku v těchto věcech i v souvislosti s těmito projekty. Děkuji. Thank you. Děkuji a přeje si komise se ještě vyjádřit za eh, DG Máme tu paní Karolín Gaje. Děkuji za slovo. Chtěl bych uvítat tuto dnešní výměnu názoru. A vaše jméno? A pan Think za DJ Ekfin. Děkuji. Chtěl bych eh, uvítat eh, tuto zajímavou výměnu názoru, která dnes probíhá. Také já bych chtěl poděkovat panu navrhovateli eh, za to zvážení tématu a také to, že si všichni uvědomujeme, že je to poměrně naléhavé téma vzhledem k tomu, že ten externí mandát vyprší v první polovině roku 2014 a je tedy zapotřebí zajistit kontinuitu veškerých operací EIB mimo EU. Děkuji vám. Ano, děkuji a nyní si vyslechneme tu důležitou zúčastněnou stranu, tedy máme tu zástupce EIB, Alessand, pan Alessandro Carano, a vedoucí oddělení, prosím. EIB? Yes. Where's yours? Yeah. Takže EIB, máte slovo. A je nám ctí, že vás tu máme mezi námi. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat panu navrhovateli a ostatním stínovým zpravodajům, kteří se vyjádřili. My vítáme tu příležitost pokračovat v dialogu s parlamentem, co se týče tedy i politické orientace, která spadá do tohoto výboru v rámci externí aktivity, protože tedy eh, vlastně tato oblast záruk se týká právě externí eh, politické činnosti EU v celé řadě oblastí. A konkrétně eh, bych chtěl říci, že v tomto víceletém finančním rámci uplatňujeme podobná rozhodnutí až do částky 30 miliard, a to na základě nedávné střednědobé revize, která byla uzavřena před dvěma lety a to, co se týče přístupových e, zemí a nebo sousedských zemích. A na základě příštího víceletého rámce tu máme určitou redukci e, na 25 miliard e, v té kapitole 4. To znamená, jedná se o téměř 20% redukci naši, pro naše externí aktivity v rámci příštího víceletého finančního rámce. Třeba si toto uvědomit. Uh, bude to mít určitě dopad zejména pro ty přístupové oblasti a tedy podporu našich vnějších aktivit. Co se týče obsahu a samotné kvality našich aktivit, tak byl tu podstatný pokus již od té střednědobé revize soustředit se zejména na rozvojový dopad, tedy zhodnocení o těch opatření rámce opatření, která tady máme zhodnocena již v rámci toho projektu za rok 2012. V tomto hledisku vítám vaše připomínky. Ono je to důležité, abychom tedy zhodnotili výsledky a uvědomili si tedy, jaké mají ty naše podpory konkrétní dopady na místě. Dále máme tu zavedené různé další nové požadavky, co se týče konzultaci, posílení, zhodnocení, to bude mít určité dopady, to znamená, my eh, neustále jsme v kontaktu s různými odděleními, abychom zvolili ten nejlepší model a jak to už bylo připomeno, to eh, soustředíme se zejména na eh, to, aby také Evropa úspěšně vyšla z krize, ale víme, že tedy naše finanční prostředky jsou omezené. Musíme si uvědomit i to, co provádíme v samotné Evropě a musíme se příslušně adaptovat i v tom, co tedy provádíme v rámci vnějších akcí. To znamená, jednotlivé změny nemohou být prováděny příliš rychle. Co se týče klimatu, my jsme podstatně navýšili naše zaměření na klima, jsme připraveni provádět naše cíle, jak to bylo zmíněno, tedy ten 25% klimatický cíl a také pomáhat zhodnocování projektů týkajících se snižování e, emisí. Tady tento návrh je již ve fázi schválení. Spolupracujeme s různými finančními institucemi a rádi si tedy i s vámi budeme vyměňovat příslušné údaje, jako ostatně tomu bylo vždy donedávna. Máme tu e, důležitý bod týkající se Číny s Čínou. Tu máme jeden konkrétní bod. Poprvé to bylo mm, ta ta položka schválena v roce 2007, tam se snažíme podpořit právě tu energetickou účinnost a procesy zalesňování v Číně a podle eh, nedávného sporu eh, s Evropskou unii ohledně solárních panelů tam jsme pozastavili jakékoliv alokace pro ty solární a větrné projekty, protože se usoudilo, že tedy pokud toto zastavíme, bude to v souladu s EU postojem, to znamená, dokud tento spor nebude plně vyřešen, pozastavili jsme jakékoliv alokace. Samozřejmě jakékoliv projekty EIB které tedy nespadají eh, do výsledku tohoto rozhodnutí, jsou podrobeni eh, rozhodování komise. Komise zhodnocuje veškeré ty politické oblasti, zda tedy eh, tyto naše projekty financované EIB jsou v souladu nebo ne, tak jak jsem to podobně již vysvětlil. My uvítáme jakékoliv další návrhy i z vaší strany a jsme ochotní nadále pokračovat ve vzájemném dialogu. Doufáme, že veškeré požadavky budou řádně splněny a že je budeme moci implementovat tak, jako jsme ostatně činili dosud. Děkuji. Ještě Janiku, přejete si k tomu se vyjádřit, bylo toto vysvětlení uspokojivé, prosím. No, děkuji kolegům, Georgeovi a dalším za jejich vystoupení. Myslím si, že jdou ve smyslu této zprávy a posilují některé aspekty. Děkuji zvláště EIB z hlediska vysvětlení, které poskytla, zvláště ve vztahu k Číně. Já bych navrhl, pane předsedo, aby na příštím zasedání výboru, pokud budeme mít trošku více času, abychom se zaměřili na ten bod eventuální konfliktu s Čínou a e, abychom posoudili, zda skutečně se vyřešila dohoda mezi komisí a čínskými podniky a Čínou. Eh, myslím si, že to je zajímavý bod. Byl to velký výrazný konflikt, který byl veřejně známý. Bylo by vhodné se dozvědět, zda v této záležitosti komise obhajovala zájmy EU. Já váš návrh zvážím. Tím se dostáváme eh, ke konci naší debaty. 11. září 6 hodin eh, večer je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Nyní se dostáváme k bodu jednání 6. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení a projednání návrhu osnesení. Jedná se o otázku zboží vyrobeného v táborech Laogaj a dováženého do Evropské unie. Jak jistě víte, Lalgai eh, jsou typy pracovních táborů, táborů nucené práce v Číně a nyní se dostáváme eh, k vlastnímu bodu. Vzhledem k tomu, že jsme eh, doposud byli svědky toho, že komise nebyla schopná vyjasnit, jak bude reagovat tak jsme přistoupili eh, k tomuto návrhu usnesení. Ten je k dispozici pouze v anglické verzi. Navrhuji, abychom pokračovali v debatě. Doufáme, že bude připraven také překlad, takže Dávám slovo Helmutu Šulcovi, který je autorem žádosti o tuto debatu a návrh usnesení eh, je z pera koordinátora APP, takže dávám slovo zpravodaji Helmutu Šulcovi, prosím. Thank you, Mr. Chair. Um, I guess we all agree Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se shodneme na tom, že se zde jedná o velice důležitou záležitost. Musíme ji vnímat v obecném rámci politické, politických, ekonomických a dalších vztahů mezi Evropskou unii a Lidovou republikou Čína. Co bych rád dodal k tomuto návrhu usnesení je mm, následující. Já souhlasím s tím přístupem, že po výměně názorů musíme dodat, že zatím pouze víme, e, že je zde dopad e, těchto, e, tohoto zboží dováženého z táboru Laogai na vztahy mezi Evropskou unii a E, čínou. A pokud jde o návrh usnesení, tak včera jsem se s ním seznámil a myslím, že opravdu obsahuje ty hlavní požadavky e, směrem k čínské vládě, aby poskytla informaci o stávajícím stavu. Takže tento návrh usnesení podporuji a e, doufám, že dojde k ještě k výměně názorů ohledně tohoto návrhu usnesení. Děkuji. Děkuji. Obě tyto poznámky máte ve svých podkladech. Dovolte, abych nyní dal slovo dalším členům tohoto výboru stínovému zpravodaji pro Čínu Bento Langerovi. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, my známe tento problém už další dobu a také jsme měli už v září 2010 eh, slyšení na toto téma, pan Schulz na to poukázal. Já si nejsem jist, jaký politický charakter celá tato operace by měla mít. Eh, je to možná v tom kontextu, že s Čínou máme, nebo měli jsme již určité eh, potíže z hlediska solárních panelů a tak dále. Takže jedná se o určitý stupeň eskalace, protože eh, podstatou tady eh, vlastně není možná změna situace. Takže pokud toto myslíme vážně, tak se musíme podívat také na to, zda v těch budoucích jednáních s Čínou ohledně dohody o investic. Zda bychom toto neměli začlenit do této dohody, tak abychom změnili něco podstatným způsobem, aby to nebyla čistě deklarativní záležitost, protože takto to dál nejde. Danke. Uh, next. Uh... Děkuji. Nyní Janek Žado. Eh, Samozřejmě, my podporujeme tuto iniciativu. Nevím, zda eh, ta, ten překlad byl v pořádku. Bent, já jsem slyšel eskalace ve francouzštině. Myslím si, že nastal okamžik vyjasnění. Není to okamžik eskalace v tom smyslu, jak eh, si to řekl, protože tento problém existuje již další dobu. Já si myslím, že v současnosti, v době krize, ale i obecně, je nesmírně komplikované vysvětlit zaměstnancům, že přicházejí o svoji práci proto, že zde existuje konkurence, aniž by e, evropský spotřebitel a občan o tom věděl, aniž by věděl, že jsou tady tak politování hodné podmínky. Samozřejmě, že podporujeme tuto iniciativu. Navrhuji, abychom měli širší diskusy na toto téma, abychom zjistili, a to byl také smysl zprávy pana Sarnese, jakým způsobem nastolit poctivější, spravedlivější konkurenci mezi Evropou a Čínou. V tomto konkrétním případě se jedná také o povinnou sledovatelnost všech eh, těchto postupů. Samozřejmě to by bylo smysluplné. Nikdo se nehlásí o slovo. Vyslechněme si tedy názor komise. Paní Hengse? Děkuji pěkně, pane předsedo. Dovolte, abych přispěla k této diskusi. Toto téma se opravdu projednávalo v tomto výboru již v roce 2010 a dostali jsme mnoho žádostí o aktuální informace. Evidentně eh, odsuzujeme eh, praxi nucené práce, využívané pro výrobu eh, zboží, jak pro domácí, tak pro zahraniční trh. Eh, tento problém se netýká pouze Číny, najdeme jej i v řadě dalších věcí na světě. Začali jsme zhromažďovat informace právě o eh, těchto dalších zemích. Pokud jde o specifické bilaterální vztahy mezi EU a Čínou, tak eh, myslíme, že Evropská unie vždy eh, připomínala eh, čínské protistraně univerzální koncepci lidských práv. Toto téma se tedy objevovalo na řadě politických fór. V tomto návrhu usnesení se hovoří také o tom, že Evropská unie vždycky zdůraznila význam tohoto tématu eh, na jiných fórech, ať už to bylo valné schromáždění OSN a podobně. Máme také dobrou spolupráci s Mezinárodním úřadem práce a tato spolupráce, eh, doufejme, vyústí v nějaké pozitivní výsledky. V poslední době eh, nátlak Evropské unie na Uzbekistán eh, vyústil v pozitivní výsledky. Podobná spolupráce by tedy mohla eh, být účinným, účinným nástrojem. Musím také zmínit Bangladeš v této souvislosti. Myslím si, že je jasné, že Cílem našeho, naší politiky je podporovat obchod a přispět k udržitelnému rozvoji. Byla zde zmíněna dohoda o investicích s Čínou a zde v této smlouvě chceme mít také ambiciozní ustanovení týkající se udržitelného rozvoje. V té souvislosti samozřejmě neopomeneme otázky lidských práv a Eh, nucené práce. Je jasné, že Evropská unie eh, musí na toto téma reagovat ještě komplexněji. Na základě diskusí v roce 2010 jsme ustavili skupinu, která eh, obsahuje zástupce příslušných odborů komise a má mandát, který umožňuje analyzovat eh, tuto problematiku. Jak už jsem řekla, není to problém, který by se eh, týkal pouze Číny. Vyměňujeme také informace ohledně toho, jak eh, se staví členské státy EU k nucené práci. Také zkoumáme, jaká obchodní opatření bychom mohli využít k tomu, abychom Eh, mohli eh, řešit otázku tohoto zboží, které se vyrábí v těchto táborech nucených prací a dodává, dováží se do Evropské unie. Musím připomenout eh, také příslušnou úmluvu Mezinárodní organizace práce, která se týká nucené práce. Dále, se, um, dále zkoumáme, uh, kolika lidí se tato nucená práce týká a v jakém objemu se zboží vyrobené v těchto závod, uh, táborech dováží do Evropské unie. Údaje ILO z roku 2012 uh, odhadují, že asi 2,2 eh, milionu lidí eh, je vystaveno eh, těmto podmínkám, tedy pracuje v podmínkách, které jsou jak se uvalovány státem. Tato nucená práce se týká eh, různých odvětví, například stavebnictví a pouze v malé míře spotřebních eh, výrobků. Myslím si, že je ještě brzy, abych eh, dala nějaký závěr. Každopádně jde o to, abychom zde abychom uvedli, že sledovatelnost eh, není pouze jedním eh, z nástrojů, jak eh, zamezit této nucené práci a dovozu výrobku. Pokud je o efektivitu, tak je tady nadále otázka, zda jakýkoliv nástroj Evropské unie například to, že by se nenakupovali tyto výrobky, by otázku vyřešila. Musíme brát v úvahu také eh, otázku diskriminace, protože, jak jsem řekla, tak eh, tento problém se netýká pouze Číny. Musíme potřebovat, musíme eh, mít zaveden také účinný a robustní mechanismus, to, to to svědčilo v procesu Kimberly, ale vzhledem k charakteru e, nucené práce, tak e, jsou tady opravdu pochyby, zda by bylo e, možné navázat e, účinnou spolupráci s, se zeměmi, kde se tato praktika e, uplatňuje. Sledovatelnost eh, může být opravdu obtížná, protože je zde celá řada ekonomických subjektů, které se na tom celém řetězci podílejí. Jsou tady také hospodářské subjekty, jak v Evropě, tak v těch příslušných eh, zemích. Evropská komise samozřejmě bude nadále eh, studovat, jak obchodní politika může přispět k vyřešení této otázky a Příslušná skupina, kterou jsem zmínila, bude eh, pokračovat ve své složité práci. Nadále budeme tuto otázku studovat a zkoumat, eh, jak eh, opatření v obchodních a investičních dohodách, čili tato směs opatření, včetně monitorování a sledování toho, zda je dodržována Umluva ILO v rámci režimu GSP mohou přispět k vyřešení otázky. Komise samozřejmě aktivně podporuje praktiky zodpovědného obchodování. OECD má také ustanovení, která se týkají povinné péče na straně investorů z hlediska dodržování lidských práv. Takže, e, jak už jsem uvedla, budeme pokračovat ve své práci. Už jsme ji odvedli hodně, ale ještě ji hodně máme před sebou. ILO a Mezinárodní pracovní konference v roce 2014 vydá zprávu o nucené práci a výsledky by měly být k dispozici na konci roku výsledky tedy reakcí jednotlivých vlád, takže poté se budeme moci obrátit opět na vás eh, s přesnějšími odhady eh, a s tím, jaká opatření budeme přijímat v oblasti obchodní eh, politiky. Také uvítáme aktuální informace z vaší strany. Děkuji. Pane předsedo, členové výboru, Takže pokud jde o základní hodnoty a e, lidská práva, která se týkají bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a Čínou, řekl bych toto. My se snažíme samozřejmě zhodnotit obecně situaci lidských práv. Častokrát se k tomu vyjadřují také fora e, Spojených národů. Bylo to na pořadu jednání také lednového valného zhromáždění. E, a samozřejmě toto téma vyvstává v růz, při různých e, kontaktech mezi EU, konkrétně 15. září loňského roku na summitu EU-Čína. Otázka konkrétně e, tohoto tábora, ta byla naposledy zmíněna v rámci našeho dialogu 25. června tohoto roku proběhlo mnoho spekulací obecně o tom, zda tento samotný systém bude reformován v letošním roce. Zatím nemáme nějaké konkrétní návrhy ze strany Číny, nicméně na posledním dialogu EU-Čína zástupce veřejné, oddělení pro veřejnou bezpečnosti sdělil, že Čína má zájem e, reformovat e, systém v táboře Laogai do konce tohoto roku. Nicméně z zkušenosti z minulosti víme, že ty snahy o reformu probíhají zejména v rámci toho vzdělávacího panelu. Probíhá to v několika městech, je to takový pilotní ta eh, pilotní program, který se týká tedy určitých zkušeností na, v menších oblastech. Uvidíme tedy, eh, zda tento systém bude eh, nahrazen, povede k nahrazení těchto táborů jinými zadržovacími systémy. Uvidíme tedy, zda to povede i k ukončení té nucené práce v čínských táborech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan předseda. Já bych rád zdůraznil to, že podle našeho názoru si myslíme, že i když toto téma je výsostně složité, Evropská unie by měla hrát vůdčí roli v boji proti nucené práci a nebo tedy výrobkům, který pocházejí z takovýchto výrobků, eh, táboru, pardon, a je povinností eh, Evropského parlamentu dohlížet i na to, zda komise plní své závazky Pane scholzi máte k tomu nějaké závěrečné sdělení? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že samotná diskuze prokázala, jak komplexní a důležité je toto téma. A já souhlasím s poznámkami komise, že se na tento problém musíme dívat v kontextu mezinárodních povinností a že Evropa by se měla držet svých základních hodnot a také vztahu, které má s ostatními zeměmi. Proto také souhlasím s tím, že ten návrh usnesení opravdu řádně poukázal na to, že musíme i nadále diskutovat na toto téma, ne tu vést nějakou ideologickou bitvu, ale pomoci vylepšit tu situaci tam, kde tedy víme, že dochází k těm nuceným pracím a musíme tedy přispět k nějakému řešení, k odstranění těch potíží a aby tedy ta pozice, mezinárodní pozice EU vůči těmto zemím byla jasná a v první řadě bychom měli zajistit větší míru jistoty a jasnosti o tom, jaké je naše stanovisko a to pomůže i tedy těm nadcházejícím diskuzím zde na úrovni parlamentu. Pane Žado, prosím. Když jsem poslouchal zástupce Evropské komise, tak jsem byl přece jenom překvapen velice diplomatickým jazykem, v jakém se to vysvětlovalo. Vysvětlovalo se, že je to velmi komplikované, samozřejmě je to komplikované, ale na závěr bylo jakési laskavé ujištění, že se tady nedá nic dělat. Jistě, eh, že budeme hovořit během přestávky na kávu, co by se dalo udělat eh, v tomto smyslu ve vztahu k Číně. Necítil jsem tady politickou vůli říci, že Evropa je povinna postupovat tak, aby výrobky, které vstupují, protože to je kompetence Evropy, které vstupují na evropský trh a jsou vyráběny za těchto podmínek, aby tyto výrobky podléhaly dohledatelnosti, které, což by nám eh, umožnilo zabránit tomuto postupu. Eh, souhlasíme s tímto postupem, ale skutečnost, že jsou tady výrobky, které jsou vyráběny za těchto podmínek a vstupují na evropský trh, to je záležitost, která spadá do naší kompetence. A víte, že nyní se snažíme dohledávat všechny finanční toky, například textilní výrobky z Bangladeše a tady se nám nepodaří nebo nedaří řešit problematiku těchto výrobků z tohoto tábora Lougaj. Um. Sdílím vaše znepokojení, říká pan předseda. Lhouta pro předložení pozměňovacích návrhů, návrhu usnesení úterý 24. září tohoto roku v 18 hodin. Hlasování ve výboru proběhne 14. října. A zatím nemáme žádné pozměňovací návrhy, protože bylo takto dohodnuto mezi politickými skupinami. Další bod pořadu jednání je hlasování. Máme tedy pětiminutovou přestávku, abychom si připravili hlasovací lístky a abyste si přizvali všechny kolegy sem v 10 hodin přesně. Let's uh, resume our... Takže prosím, vrátíme se k našemu pořadu jednání. Máme tu hlasování a první bod, o kterém máme hlasovat, je eh, návrh stanoviska a příslušné změny týkající se rozpočtu. Naším navrhovatelem je pan Petr Šťastný. Je to stanovisko pro příslušný výbor, kterým je rozpočtový výbor. A hlasování proběhne ve dvou částech. V první řadě to budou změny návrhu stanoviska, a ne tedy rozpočtovému výboru. Máme tu 20 návrhů a několik kompromisů. Takže pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyřka tedy. Budeme prověřovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. O jeden hlas. Takže paní Keller, blahopřeji. Pětka odpadá. Nyní hlasujeme o sedmičce. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme osmičku. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Devítka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Desítka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Devatenáct. Kdo je pro? Proti? Ne, je mi řečeno, že tento odpadá. Takže jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Osmnáctka, kdo je pro? Ne, tento taky odpadá. Takže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 o jeden hlas. Šestnáctka, kde pro? Šestnáctka, kde pro? Proti? Zdrželi se? Opět prověříme. zahají hlasování o šestnáctce. Uzavírám hlasování a přijato o jeden hlas. Sedmnáctka, kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to stejný výsledek a také přijato. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 23 hlasy pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi, blahopřeji. A druhá část tohoto hlasování se týká změny rozpočtu. Máme tu návrh číslo 7000, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7001, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7002, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 25 hlasy jednomyslně. Na plenárním zasedání 23. října by se toto mělo objevit. Máme tu procedurální připomínku, prosím. Příspěvek bez mikrofonu. Ano, další zpráva, zpráva pana Filnera. Další hlasování se týká mandátu pro vyjednávání s radou a komisí týkající se změny nařízení rady, týkající se zavádění režimu společenství pro kontrolu vývozu, přepravy a zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, jak jistě víte. Eh, my jsme přijali stanovisko, jak ve výboru a i v plénu a nyní se jedná o přijetí mandátu pro jednání eh, s dalšími legislátory, tedy s radou a komisí. Eh, ten postoj byl již přijat v říjnu 2012, nicméně ten vývoj celého jednání ukázal, že je třeba jednat o mandátu. My jsme se dohodli s radou o obou složkách omnibusu a nyní je zapotřebí se k tomuto pozastavenému dokumentu vrátit a, a jednat o komitologii a delegovaných aktech. Jarku, děkuji, pane předsedo. A můj hlas nyní zní poněkud zvláštně, nevím proč. Je tu určité echo a pan Filner právě dorazil, to je výborné. Pane Filnere, tady jsem a týká se to právě vaší zprávy. Máme tu menší problém a nevím, jak s tím pojednávat. E, v podstatě socialisté jsou pro zahájení jednání s radou Nicméně problémem tady je to, že tato zpráva vlastně byla tak takovou zprávou, kde ani na jedné straně nebyla velká většina a některé pozměňovací návrhy prošly jen velice těsně. A některé jiné skupiny, které předložily jiné návrhy, tak ty zase byly prosazeny jen opravdu jen velice těsně principiálně jen velice těžko můžeme pojednávat e, za této situace s radou a s komisí, takže asi by bylo dobré v tom pokračovat a dosáhnout nějakého výsledku. Nicméně za naši politickou skupinu chci říci, že pokud řekneme ano pro vyjednávání, tak je třeba zajistit, aby se prosadily tedy všechny návrhy, eh, o kterých se rozhodl parlament a budeme bojovat tedy za vše, co jsme se tu snažili prosadit. A nechci již nyní eh, přicházet v rámci jednání k nějakým kompromisům ve věcech, které se ještě mohou změnit. Nepřeji si dosáhnout nějakých rychlých kompromisů už dnes. Chci spíš zjistit, jak daleko můžeme ještě zajít, čeho dosáhnout a jsem naprosto přesvědčen, že v průběhu jednoho či dvou zasedání to nebude možné dosáhnout, protože jak něco tímto způsobem vylepšit, to zatím nevím. To je spíš otázka na pana předsedu, aby nám řekl, co za dané situace můžeme dělat. Předseda, ano, já jsem si poznamenal vaše připomínky k tématu. Christopher Filner, vy jste zpravodajem, takže máte právo odpovědět. Děkuji, omlouvám se, že jsem se spozdil. Právě jsem přicestoval z letiště i se zavazadly a to je důležité, takže jsem tady. Nevím, jestli jsem úplně pochopil, co jste řekl protože jste tak nějak přeskakoval z tématu na téma, pokud tedy jedná se o to, zda si přejete to jednání nebo ne. Uh, ještě neproběhlo zasedání stínových zpravodajů. Možná dnes rozhodneme tedy, zda tu bude vůbec jednání nebo ne. Já jsem předeslal v e-mailu, že si přejeme, abychom byli připraveni a, a byli transparentní na tom zasedání stínových zpravodajů. Nechci předjímat, pouze chci eh, dvě věci ujasnit. V první řadě, jakožto zpravodaj si plně uvědomuji, a za mou devítiletou zkušenosti v parlamentu, že jsem vždycky stál za jakýmkoliv návrhem, který prošel v parlamentu. To tu doufám bylo sděleno jasně. Pokud někdo eh, tu říká, že ještě před zahájením jednání se to může nějak změnit, to asi není pěkné. Za druhé, určitě je tu velká výzva, když půjdeme do toho jednání. A tou výzvou je to, že tedy je to ten jeden nedořešený bod, je to ten jeden nedořešený bod. Samozřejmě, buď tedy tu můžeme hrát tu dlouhou šarádu a vyjednávat ohledně tohoto bodu, anebo pokud si výbor nebude přát a jít cestou kompromisu, dříve či později. Já v podstatě jakožto zpravodaj jsem se stal, snažil být vždy co nejblíže postoji parlamentu, ale pokud parlament nebude mít zájem o kompromis, tak já tedy ohledně tohoto bodu eh, si myslím, že řeknu, že asi nebudeme vyjednávat, protože pak by asi bylo lepší dojít eh, cestou druhého čtení protože pokud zahájíme jednání bez nějaké ambice dosáhnout kompromisu nebo dohody, pokud tedy socialisté nebudou mít zájem dosáhnout dohody a kompromisu, tak si myslím, že bude správné hlasovat proti. Odhlasujeme to a já tedy s tímto budu souhlasit. Kolegové, dámy a pánové, eh, my jsme se tedy eh, rozhodli, že tedy budeme hlasovat o tom, zda zahájíme jednání a samozřejmě eh, tady politické strany mohou se tedy dohodnout na tom, zda zahájíme jednání s radou, návrh tu máme a je třeba rozhodnout na základě většiny členů, zda ano, zda schválíme mandát a, a následně rozhodnout o jednání. Samozřejmě Toto rozhodnutí je na vás, já tady v tom nemám co rozhodovat, jen vám chci připomenout, eh, že co se pra, pravidel týče, já budu předsedat trialogii a před každým trialogem proběhne zasedání eh, zpravodaje a stínových zpravodajů, abychom tedy dohodli to, co sdělíme radě. To znamená, cokoliv bude nějaká politická skupina k tématu chtít vyjádřit, tak nejlepší místo, jak toto učinit, je právě na těch předpřípravných zasedáních před jakýmkoliv eh, trialogem. Takže myslím, že eh, je třeba toto ujasnit, je třeba to odhlasovat. Jakákoliv politická strana může říci ano či ne, zda zahájit jednání, ale je třeba o tom tedy rozhodnout. A pan Šolci, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že samotná debata již prokázala, jak toto téma je komplexní a že tu byla těsná většina nebo i menšina ohledně tohoto tématu. Je třeba to rozhodnout. V bodu 3 tam není zmínka naší skupiny a chtěl bych tedy naléhat na to, že všechny politické skupiny by měly být zahrnuty do toho vyjednávacího týmu. Děkuji. to rozhodnutí, které přijmeme, zahrne v první řadě tedy rozhodnutí o zahájení jednání s radou za cílem dohody v druhém čtení, to je první bod. Za druhé, vyjednávací mandát bude spočívat v legislativním usnesení e, na, z října loňského roku společně tedy s výsledkem jednání o Omnibusu 1 a 2 to bude základ pro mandát. A bude to samozřejmě příslušně adaptováno podle vývoje jednání a tak vyplyne i z těch neformálních jednání. A budu vás o tom informovat, jak běžně činím a tam na tom nic nezměním. Vyjednávací tým bude se stávat ze mne, zpravodaje pana Filnera, který se vyjadří i v trialogu, tady to striktně dodržuji, parlament by měl hovořit jedním hlasem a ten jeden hlas bude zastupovat pan zpravodaj. Stínoví zpravodajové Alois Fried, SND, Maritě Šalte za Aldes, Kajkeler za Zelené, pan Zahradil, ECR a jeden zástupce za GUE. Zástupce GUE mi byl sdělen teprve dnes ráno. Takže toto je obsah našeho rozhodnutí a nyní hlasujme tedy. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, ještě jsem nevložil kartičku. A můj hlas by mohl být právě ten klíčový. jak se to zařízení bouří, ale už je to v pořádku. Uzavírám hlasování. Přijato 23 hlasů pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. První trialog proběhne dnes odpoledne. Nicméně ještě před zasedáním trialogu svolám neformální zasedání kterého se zúčastním já, zpravodaj a stínový zpravodajové, abychom se na trialog připravili. A nyní bod číslo 9. Opět se to jedná rozhodnutí o zahájení jednání, tentokrát ohledně změn nařízení Rady 94 týkající se některých celních kvót pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby a vedlejší mlínské produkty. Tady jsem pravodajem já. Měli bychom zahájit neformální jednání eh, v prvním čtení. Mandát se bude zakládat na eh, změnu přijatou plénem v září loňského roku a výsledek omnibusu, jednání, jedn, omnibusu 1 a 2, to bude tedy základ, ten tým bude sestávat ze zpravodaje a jedinou stínovou zpravodajkou je paní Quistahoudorovol za EPP a samozřejmě přijmu jakoukoliv ještě další osobu za další politickou skupinu a doufám, že tak bude učiněno formálně písemně, pokud tedy navrhnete další stínové zpravodaj. A hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 25 hlasy pro, 2, se zdrž, 2 eh, proti, nikdo se nezdržel. Takže první kolo trialogu proběhne 18. září a toto datum ještě ověříme. Další bod se týká jednání, zahájení jednání s radou a tentokrát to bude změna nařízení rady z roku 97 a 98 a ještě jedno z roku 98 ohledně dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka. Opět se jedná o záležitost aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, proto toto téma bylo zamraženo až do uzavření jednání Omnibus 1 a 2 v těchto uh, dvou věcech, takže nyní až po uzavření těchto rámcových eh, témat můžeme je znovu eh, projednat a jít cestou k uzavření. Máme tu tedy tři rozhodnutí. První se týká zahájení jednání, dosažení dohody eh, v rámci prvního čtení s radou. Základ pro mandát bude tedy ten eh, návrh přijatý z pléna v září loňského roku a výsledek jednání Omnibus 1 a 2 a vyjednávací tým bude se stávat ze zpravodaje, to jsem já, a jediný stínový zpravodaj, eh, jak mi bylo poukázáno, je Albert Des za EPP. Zase, pokud nějaká další politická skupina chce navrhnout eh, stínového zpravodaje, tak prosím učiňte tak písemnou cestou a nyní tedy budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Opět stejný výsledek 24 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. A nyní tu máme bod číslo 11, to je přijetí výsledku mm, jednání v rámci trialogu ohledně prekursoru drog. Jak víte, Máme tu tedy jednání s radou, zpravodajem je Frank Prust, já jsem předsedal trialogům a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout do vyrovnaného kompromisu s radou, ale jak je již zvykem, my musíme přijmout náš mandát, abychom dosáhli kompromisu s radou. A nyní je tedy na čase, abychom ratifikovali tento výsledek. Ta dohoda již byla rozeslána, takže to nebude žádné překvapení pro nikoho. A nyní tedy hlasujeme elektronicky. za hlasování, uzavírám hlasování. 22 hlasů pro, a nikdo nebyl proti, čtyři se zdrželi, to je výtečný výsledek. Gratuluji panu zpravodaji. Pan zpravodaj vykonal výtečnou práci, ta spolupráce probíhala výtečně mezi stínovými zpravodaji. A tímto se dostáváme ke konci hlasování a na pořadu jednání je bod číslo 12. Obchod se zeměmi Euromedu, zvážení návrhu usnesení. Naším zpravodajové se rozhodli připravit usnesení na toto téma před zasedáním, ministerským zasedání z listopadu tohoto roku. Spravodajem pro Mašrage David Martin a Nicolo Rinaldi byl zpravodajem loňského usnesení ohledně Euromedu, takže já jim dvěma předám slovo. V první řadě David Martin, máte slovo. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji pěkně, pane předsedo. Jak jste řekl, toto usnesení se týká ministerského setkání eh, v listopadu mezi EU a zeměmi Euromed. Jedná se o uh, uh, téma uh, rybolovných produktů a zeměnských produktů, uh, se kterými obchodujeme uh, s Marokem. Eh, zatím eh, jsme eh, těm zemím, kde proběhla arabské jaro, neposkytli příliš rozsáhlou pomoc. Nicméně jsme nadále angažováni. Jak jste řekl, jsem stínovým, pardon, jsem zpravodajem pro Mašrek, čili mám na starosti Syrii, Lebanon, Egypt a Jordánsko. Takže tam nejsou samozřejmě eh, možnosti eh, nyní eh, vyjednávat jakékoliv obchodní záležitosti se Sýrií. Libanon se rovněž nalezá v politické krizi, takže klíčovými zeměmi pro maš, pokud je o Mašrek, je Jordánsko. A navzdory uh, velkému přílevu uprchlíků a všem problémům na hranicích a navzdory skutečnosti, že Eh, Sýrie eh, byla eh, zasažena touto krizí, o které všichni víme, tak Jordánsko je stabilní zemí a domníváme se, že tuto zemi můžeme ekonomicky podporit. podpořit. Nemohu si však odpustit uvést, že Ehm, určitě eh, s mm, podporou eh, Jordánu eh, přispějeme více k míru v této oblasti, než pokud by se přistoupilo k bombardování Sýrie. Uvolnění pravidel pro určení původu to bylo velkým problémem pro komisi a Eh, komise eh, dává přednost eh, tomu, abychom nadále uvolňovali ta pravidla pro země, pro tedy země původu i vzhledem k Euromedu. Jedná se především o textil ze středního, z Blízkého východu a Jordánsko je opravdu v obtížné ekonomické situaci. Na rozdíl od ostatních okolních zemí eh, nemá eh, eh, zásoby ropy. V jordánských táborech jsou 2 miliony uprchlíků a další milion eh, je rozptýlen eh, v Jordánsku jako takovém. A cokoliv, eh, co podnikneme ve prospěch obchodní výměny, této země prospěje. Děkuji. Můžeme stále hovořit o arabském jaru? Někde už to přišlo v takovou krutou zimu. Nikola Rinaldi, stínový zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Návrh usnesení určitě uh, vítáme. Je tam naše pozice, pokud jde o uh, obchod eh, se zeměmi Jižního středomoří. Dovolte několik věcí. Toto usnesení zdůrazňuje potřebu asociačních dohod, které však eh, nepostačují eh, k podpoře nebo k rozvoji obchodu se zeměmi Jižního středomoří. Je tady řada věcí, které um, jsou ještě nevyřešené, týká se to hlavně služeb. E, náš potenciál není plně využit. Za druhé, je tady určitý paradox. Na jedné straně jsme těmto zemím eh, geograficky velice blízko. Existuje řada smluv a konzultací, ovšem na druhé straně obchodní prostředí je zatíženo regulacemi, eh, různými zákony a právě na, duševního, na duševní vlastnictví. A to je potřeba všechno vyřešit eh, v následujících letech. Jedná se tady o vztahy mezi EU a zeměmi Jižního středomoří, které jsou o, eh, připravenější eh, plnit naše požadavky. Otázka regionální integrace můžeme říci o určitém bloku na obou stranách Středomoří. Martin právě uvedl, že mezi zeměmi Středomoří, o kterých zde hovoříme, jsou obrovské rozdíly. Situace v Dánsku byla již nastíněna Eh, máme již pokrok, pokud jde o VTO a Alžírsko, eh, to však nelze říct o Libanonu. S Egyptem je ta situace stále komplikovanější. Učinili jsme určitý pokrok eh, s Tuniskem a dohoda o partnerství byla podepsána před několika měsíci. Pokud jde o palestinské úřady, tak zde musíme vytvořit více příležitostí pro obchod mezi palestinskými územími a ostatními eh, zeměmi Středomoří a Evropské unie. Eh, máme zájem na usnesení o označování výrobků eh, pocházejících z osad. Pokud jde o Turecko, tak tam si musíme vyjasnit, jak to bude s celní unii. Máme také speciální protokol o liberalizaci obchodu s Marokem a musíme si být vědomi toho, že jedna každá země je odlišná a proto lze těžko aplikovat nějaký komplexní eh, nebo takový obecný přístup. V tom regionu eh, máme různé iniciativy a, jak jsem řekl, situace je všude odlišná. A poslední věc eh, týká se malých a středních podniků a interakcí eh, mezi jednotlivými podniky a jednotlivci. O tom se v tomto výboru již hovořilo, byla zde podpora. Přirozeně eh, tady také je otázka uvolnění vízových režimů pro obchodníky ze zemí Jižního středomoří, kteří nyní Eh, nemají volný přístup, musí si eh, zažádat o turistické výzum a to je samozřejmě jiná kategorie než by, víza, než by potřebovali. Eh, hovořilo se o tom s DG Trade. Má to však na starosti komisařka Malstromová. Otázka vytvoření Eh, eh, dohod mezi Evropskou unii, respektive o vyzaření obchodní komory mezi Evropskou unii a Alžírskem, respektive Turiskem, respektive Egyptem, by přirozeně eh, znamenalo vytvoření praktického nástroje a také by se vytvořily finanční možnosti pro naše finanční instituce, které by poté mohli eh, více podporovat malé a střední podniky eh, v Jižním Středomoří. Eh, tyto podniky jsou důležité pro rozvoj obchodu mezi EU a SMC, čili státy Jižního Středomoří. Protože ten rozvoj obchodu obsahu nebo toho rozvoje obchodu lze dosáhnout prostřednictvím malých a středních podniků a ne pouze velkých podniků. Slava tady kolíno EPP, děkuji. Presidente, non si può che accogliere... Děkuji, pane předsedo. Můžeme příznivě přijmout tento návrh rezoluce ohledně tohoto obchodování, které zohledňuje zájmy Evropské unie a její vztahu ke Středomoří. Bylo to již upřesněno kolegy. Jedná se o region, kde v současné eh, době zaznamenáváme obrovské požadavky na stabilitu v tomto regionu a eh, je to velmi obtížné, protože tady hraje svoji úlohu situace v Syrii. Vy jste se o tom zmínil v této souvislosti. Hovořil jste také o souvislostech s takzvaným africkým jarem. To vše je stále aktuální. A hovořit o této středomorské oblasti znamená, že je nutné podporovat potenciál růstu v této jižní části Evropské unie. A tento region v současnosti zažívá také návaly migračních toků, které sem směřují. A Víte, že v poslední době přibližně 35 milionů přistěhovalců eh, se dostalo, proniklo na pobřeží Itálie, dochází také k velmi nešťastným eh, situacím a proto je velice důležité posílit tuto politiku sousedství. Musíme podporovat vytváření nových infrastruktur a zajistit možnosti využívání růstu to je důležité pro toto obyvatelstvo. Musíme samozřejmě zaznamenat pozitivní vývoj, který nastal v Tunisku, v Alžírsku. Musíme těmto zemím dát možnost obchodovat a za tímto účelem je nutné znovu zajistit stabilitu v této části Evropy. Je to velice důležitá záležitost. Samozřejmě, že některé z těchto regionů Středomoří jsou strategickými platformami pro Evropskou unii. Itálie, Řecko. My v pravém slova smyslu potřebujeme eh, posílení těchto eh, vztahů spolupráce, zvláště v oblasti rybolovu, ale i v jiných odvětvích. Musíme také vyhodnotit doha, eh, dopad hm, dohody s Marokem. Je to dohoda, která má dopad na rybolov. Toto zhodnocení je nutné, abychom správně vyhodnotili potenciál eh, této části Afriky. A je nutné také mít silnou politickou vůli. A ta bude právě vyjádřena v této rezoluci. Já myslím, že se můžeme shodnout ohledně obsahu tohoto usnesení. Dá se samozřejmě zlepšit, ale je to základ pro diskusi. V tomto návrhu bychom se mohli zmínit o konkrétních faktorech, které jsou nutné pro podporu růstu. Tento růst musí být podporován zaměřenými investicemi, které budou směřovat do těchto zemí Severní Afriky. Takže jménem EPP podporuji návrh tohoto usnesení. Domnívám se, že díky tomu se nám podaří oživit obchodní vztahy, které jsou nezbytné. No, Janik... Děkuji a nyní Janik Žado za zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodaji. Myslím si, že usnesení, které je zde, je opatrné. Je to opatrnější než usnesení z roku 2012 a jde dobrým směrem. Mám přesto některé otázky. Není tady odkaz na Egypt v tomto usnesení, které je na stole. Jistě úroveň vyjednávání a proces vyjednávání eh, není tak pokročilý jako jinde, ale absence Egyptu v usnesení klade určité otázky. Proto bych se chtěl zeptat zpravodaje, proč se rozhodl, že neuvede tuto zemi. Chápeme, že je tady celá řada potíží, ale skutečnost, že se tam tato země nezmíní, eh, vede k určitým politickým uvahám. Odstavci 10. Oprávněně Zmiňujete, že je nutné mít specifický přístup k jednotlivým zemím, ale zároveň máme dojem, že dohoda s Marokem by měla být vnímána jako určitá reference pro všechny ostatní dohody s dalšími zeměmi. Chtěl bych vědět, zda tady není určitý protiklad. Na jedné straně máme vůli, jak bych to řekl, máme vůli se zaměřit na specifika jednotlivých zemí a na druhé straně uh, je zde snaha vlastně se odkazovat na tuto společnou referenci. Odstavec 14. Tady ekologové ze zelené skupiny mají určité starosti. Ta situace v Tunisku je komplikovaná. Není to Egypt, není to Jordánsko, je to jiné, ale ta situace je složitá. A skutečnost, že je zde snaha eh, odstartovat ty vztahy v jakémkoliv možném eh, okamžiku. Já myslím, že to neodpovídá té eh, kapacitě, kterou tady máme ve smyslu kritéria více za více, to znamená z hlediska této složitosti v Tunisku. Pak tady máme odstavec 15. Myslím, že to byl jeden z prvků. Jeden z prvků, které se týkají specifického přístupu, to znamená mít tady vyhodnocení, které předchází tomu vyjednávání. Euh, to znamená, je dobré, aby se toto připravilo ještě před samotným vyjednáváním. Hovoří se tady také o rybolovu a zemědělství a myslím si, že by bylo dobré uvést, že v tom vyhodnocování je snaha zjistit, jaký dopad by mohly mít všechny tyto dohody Euromed na zemědělství a rybolov v Evropě. Protože pokud budeme mít přístup k jednotlivým zemím, tak nebudeme mít celkový pohled. A přitom víme, že některé země by mohly vytvářet určitou konkurenci vůči výrobkům jiných evropských zemí. A poslední bod. Martin David hovořil o určitém počtu přistěhovalců v Jordánsku, je vždy vhodné se podívat na to, jakým způsobem země přijímají te, ty stovky, tisíce a dokonce miliony přistěhovalců, a eh, které evropské země jsou tak trochu zdrženlivé vůči těmto eh, přistěhovalcům. Děkuji. Eh, Frank Prust, EPP. Frank Prust, EPP. Ano, pane předsedo, drazí kolegové, budu hovořit za Tokia Saifi, Eh, která se omlouvá, protože je ve svém volebním okrsku a požádala mě, abych předal některé poznámky. Mě velice ráda, že je tady tento návrh usnesení, protože je to dobrý základ diskuse. Pan Lakonina a paní Bera navrhli některé změny vůči tomu původnímu textu. Spravodaj to zapracoval a chce poděkovat tímto dvěma kolegům za dobrou spolupráci. Chce zdůraznit ještě některé body, které se jeví jako velice důležité. Nejdříve myšlenka v odstavci 6. Bilaterální vztah může pouze doplňovat multilaterální a regionální vztah a proto velmi podporuje všechny iniciativy komise, jejichž snahou je se zaměřit eh, i na eh, ty země, které zatím ještě nejsou eh, členy VTO. Dále se hovoří také o panevropské vztahu z hlediska mm, kritéria země původu. Bylo by vhodné podpořit obchodní integraci v rámci těchto zemí regionu. Dále je nutné také připomenout, že jakákoliv obchodní dohoda s třetí zemí by měla zohlednit úroveň rozvoje této země a je nutné také se inspirovat dohodami, které byly anebo budou uzavřeny s Egyptem, s Marokem a s Jordánskem. Některé země tohoto regionu nyní zažívají politicky obtížnou nebo velmi obtížnou situaci, což vysvětluje i jejich nedostatečnost ekonomického vývoje a také dopady z hlediska exportu v souvislosti eh, s Libanonem, Syrií a Egyptem. Takže to je několik připomínek, které jsem chtěl vyjádřit za svoji kolegyni. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě jí předám všechny vaše připomínky. Děkuji. Finally, Paul Murphy, GUE. Thank you. Um, Yeah, I think enough time has passed from the revolutions. Já si myslím, že už uběhlo hodně času od toho započetí revolučního procesu této oblasti. A jaké můžeme učinit závěry? Je to složitý proces. Můžeme samozřejmě činit závěry také o tom, jaký dopad eh, měl eh, nový přístup eh, Eh, oznámený komisí a eh, jaký dopad to mělo v realitě. Myslím si, že výsledek není příliš pozitivní. Na jedné straně máme demokracii a na druhé straně stability. Stále jsme svědky Eh, akcentování politických a ekonomických eh, zájmů velkých podniků, velkých eh, korporací, které dominují politice. Samozřejmě všechno se to schovává pod tu ideologii svobodného obchodu a tak dále. Já si však myslím, že to je ta, tatáž politika, která se přizpůsobila novým situacím. Takže tolik k tomu přístupu. V tomto návrhu usnesení se hovoří o pozitivním přístupu e, k DCEFTA, dohodám a e, o podmínkách e, drobných zemědělců a lidí pracujících v této oblasti. Zpráva o zaměstnanosti Eh, hovoří o eh, vyšším počtem zaměstnaných, nižších mzdách a tak dále. Eh, Levice má samozřejmě odlišný pohled na to, jak by se tyto vztahy měly vytvářet. Samozřejmě Martin tady hovořil o tom, že eh, ekonomická obchodní podpora eh, přispěje více než bombardování. S tím souhlasíme. Je jasné, že ty dohody eh, DCFTA mají větší a pozitivnější dopad než, než bombardování je důležité zde zmínit eh, zhoršenou situaci z hlediska demokracie v eh, Tunisku. Evropský parlament eh, tímto vyšle signál v tom smyslu, že souhlasí s světovým společenstvím v jeho přístupu k Egyptu. Jde především o muslimské bratrstvo, eh, které je tím eh, hlavním aktérem v Egyptě, takže na to je potřeba pozornit. Dále bych tam také eh, zapracoval odkaz, specifický odkaz na e, dohodu s Marokem vyjma západní Sahary a také by tam měl být odkaz na proces eh, posazování e, eh, dopadů, tak jak byl dojednán. Děkuji. Nyní máme prostor pro paní Sofii Munoz, zástupkyní komise. Thank you very much. Um, I think from the commission point of... Děkuji. Co se týče hlediska komise, my jsme se snažili od roku 2011 eh, co nejlépe adaptovat naše nástroje na to, k čemu docházelo v regionu. A s větším či menším úspěchem, to je jasné. A samozřejmě jsme také brali v potaz to, že se situace hodně změnila u našich partnerů, tedy u těch partnerů, kde jsme si v roce 2011 mysleli, že eh, dojde k rychlejšímu procesu, tak eh, to nezbytně nebyli ti, kteří ke konci tedy postupovali nejrychleji. Snažili jsme se postupovat na několika paralelních eh, dráhách. V první řadě tedy opět urychlit eh, jednání, která již probíhala s těmi zeměmi, včetně eh, služeb. Tam komise naprosto souhlasí, že to je klíčová oblast, co se týče hospodářského rozvoje regionu. Tam jsme ale nebyli velice úspěšní, to jednání o službách a jednání o standardech, to je velice složité eh, přednání s tímto regionem. To znamená, závěrem bylo to, že je třeba toto za pracovat do budoucích DCFTA a co se týče Maroka, tam je to součástí stávajícího jednání eh, o DCFTA s touto zemí. A dále jsme souběžně pokračovali i v bilaterálních jednáních, co se týče tedy o tom tedy přijetí těch regionálních výrobků. To je velice důležité podle našeho názoru, protože tímto zajistíme opravdovou integraci těchto zemích i na vnitřním trhu. Je to složitý proces, postupuje pomalu ale my nyní doufáme, že se nám i toto také podaří zapracovat do toho jednání o DCFTA. A co se týče těch klíčových iniciativ pro regionální integraci, ten proces ehm, těch ehm, středozemských středomorských eh, pravidel původu. Tady doufáme, že jak to bylo podepsáno v červnu 2011, tak probíhá i revize těch pravidel původu, všechno bylo zjednodušeno a komise si plně uvědomuje, jaké jsou problémy, které uh, vyvstaly v určitých zemích Jižního středomoří a hovořilo se o tom buď v rámci toho přípravného procesu o DCFTA, anebo v rámci samotného jednání a my chápeme tedy, že je tu opravdu potřeba, aby tato pravidla byla zjednodušena, ta, ty stávající pravidla z rámci eh, středomorské úmluvy Ehm, musí být tedy minimální nezbytná pravidla, na kterých jsme se dohodli. Nyní se stáhly ty systémy GSP od 1. ledna 2014 a e, skončí to pouze, pokud tam budou stanovena jasná ta pravidla původu pro eh, příjemce. To znamená, komise si uvědomuje, jak je tento proces naléhavý a snažíme se v tuto chvíli zahájit eh, ten proces eh, zmenšování počtu výrobků, ohledně kterých jsme měli potíže, co se týče dosažení dohody a snažíme se tedy identifikovat ty produkty, ohledně kterých je možno dosáhnout koncenzu. A navíc ještě kromě těch stávajících nástrojů se snažíme zahájit také eh, ten proces eh, DCFTA. A toto bude naprosto zásadní, abychom vylepšili to podnikatelské prostředí v regionu. Zaměříme se zejména na regulační oblast, na ty klíčové prvky důležité pro tyto země. Vylepší to určité aspekty přístupu na trh, také oblast zemědělskou, mm, služby, ochranu, investic. Jak jsem již přeslala na úvodu, to je oblast, kterou považuje komise za velice důležitou pro tento region. Jedinou zemí, kde jsme zahájili jednání, je Maroko a my vnímáme Maroko jako takový určitý model pro eh, další zbytek regionu, nicméně samozřejmě i tento model musí být přizpůsoben těm okolnostem našich dalších partnerů, není to nějak eh, svázané, nezměnitelné, vše se dá přizpůsobit změnit strukturu, snažíme se také přibližovat tomu evropskému AKI, uvědomujeme si, že každý partner Jižního středomoří není stejný, každá země má jiné priority a tímto způsobem tedy nahlížíme na celý tento nástroj a jeho uplatňování od samotného začátku. Jednání s Marokem postupuje dobře, proběhla již dvě vyjednávací kola, třetí kolo proběhne do konce tohoto roku v některých kapitolách jsme již dosáhli podstatného pokroku, dohodli jsme většinu textu, ale jsou tu i některé kapitoly, ve kterých jsme teprve na počátku, takže um, lepší časový výhled vám zatím nemůžeme poskytnout. Pro nás tím zásadním prvkem jednání je to, že jsme se dohodli na balíčku opatření, Eh, která jsou proveditelná pro Maroko a bereme v potaz úroveň eh, rozvoje situace a také priority eh, nezbytné provést, se týče reformy v této zemi. Pak tu máme v plánu Jordánsko v rámci tohoto procesu DCFTA. Doufáme, že ten přípravný proces se uzavře v nadcházejících měsících. To samé ale nemůžeme říci o Tunisku. Dohodli jsme se, že stávající politická situace není ideálním obdobím pro zahájení jednání. Musíme si eh, být jasní, že je to politická vůle ze strany našeho partnera pro zahájení jednání. Eh, jsou tu potíže a samotná implementace si bude vyžadovat provedení nezbytných domácích reform, to znamená, my eh, nějak nenáleháme na naše partnery. Ohledně Egypta, tam již proběhlo to vysvětlující zasedání, ale je jasné, že v tuto chvíli nezamýšlíme pokročit s tímto procesem eh, v blízké budoucnosti dál. Dáváme prioritu přístupu eh, VTO, tedy zemí, které ještě nejsou členy. Eh, Alžírsko, Libanon, stejně tak Libie je zemí regionu, která není členem VTO. A to je zase něco, eh, čemu budeme dávat prioritu. A co se týče nadcházejícího ministerského zasedání, Naším hlavním cílem bylo posílit ten regionální proces obchodování. Tento byl plně eh, naprosto zastaven v těch posledních třech letech. Je to velice důležité, důležité pro regionální integraci a právě z toho důvodu si přejeme pokračovat s těmito regionálními zasedání, kde můžeme projednávat věci, které jsou uh, právě eh, velice aktuální pro všechny ty země Jižního středomoří a budou tvořit ostatně i součást jednání ministrů. Jsou tu dvě věci zejména, tedy konečná implementace té střed, toho středomorského mm, mechanismu pro usnadňování a pak zavedení spolupráce na regionální úrovni ohledně regulačních témat. To znamená, zabýváme se i těch témat eh, netarifních překážek a nebo tedy témat, které jsou velice důležité na regionální úrovni. Děkuji a závěrečné připomínky od eh, našich eh, zpravodajů. První bude David Martin. Já toho nemám příliš co dodat. Doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku s Jordánskem v rámci eh, běžného jednání. Pokud řekneme, že v nadcházejících měsících k tomu dojde, to bude dobré, ale v některých oblastech je to opravdu delikátní téma a Jordánsko potřebuje povzbuzení a podporu co nejdříve. Kolegové řekli, že Egypt není zmíněn v tom usnesení, ano, mají pravdu, ale znovu musím říci, že eh, je třeba si uvědomit to, co vidíme můžeme tedy říci a nějak e, to okomentovat, že vzhledem k politické situaci to je e, to dosažení obchodní dohody těžké. Složitá politická situace asi znemožní jednání, taková je realita nyní nemůže proběhnout žádné jednání, anebo můžeme říci, že bychom měli zahájit jednání s prezidentem Morsajem a muslimským bratrstvem z vězení. A jak toto bude mm, jak na pomocné našemu usnesení, takže si myslím, že v určité chvíli mlčet je lepší a jednoduše bychom to tak měli nechat. Jednoduše se Egypt v tom usnesení neobjeví. Pan Nikola a také nemám příliš co dodat, možná k té věci o- označování a určitých produktů z těch osad v Izraeli, to je téma důležité pro parlament, je třeba tedy zdůraznit a zajistit, že to bude určitá aktivita ze strany komise, abychom obdrželi závěrečnou odpověď na tento požadavek, na který naléháme už několik let. A pak znovu bych chtěl zopakovat tu žádost na to, aby se to odrazilo i v tomto návrhu osnesení, tedy eh, téma malých a středních podniků, a nezbytnost vytvářet pracovní místa. To musí být zdůrazněno, protože obchod to není nástroj jenom jako takový, měl by být nápomocný lidem a měl by být určitým opatřením pro vytváření pracovních míst i v těch e, zemích Jižního středomoří, nebo alespoň v těch zemích, které opravdu jsou ochotny navýšit eh, obchodování s námi. Jsou tu takové země. Neměli bychom postupovat pod vlivem toho, k čemu dochází v Syrii nebo k Egyptu a do určité míry i v Libanonu, protože tu jsou určité slibné či pozitivně pokračující vývoje v jiných zemích. Děkuji, tímto uzavíráme debatu. Dalším krokem bude hlasování. Lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. září v 18 hodin. Hlasování ve výboru proběhne na dalším zasedání tento měsíc. Nezapomeňte, že tento měsíc výbor bude zasedat dvakrát. Plenární hlasování zřejmě v říjnu na druhém plenárním zasedání. A nyní bod číslo 13. Já navrhuji, abychom 13 a 14 projednávali dohromady, protože jsou si blízké. Máme tu tedy stanoviska pro IMKO, to je příslušný výbor prvním případě se jedná o dozor nad trhem z výrobky. Naším zpravodajem je George Kutes. A druhým tématem, druhou, druhé téma, tady máme navrhovatelku panu, paní Kristianu Muscardini, nicméně, i když není přítomna, budeme pokračovat. Je třeba projednat pozměňovací návrhy, již jsme o nich jednali eh, několikrát. V případě stanoviska pana Kutase tady máme 93 pozměňovacích návrhů. V případě stanoviska paní Muscardini tady máme 64 pozměňovacích návrhů. Všechny byste měli mít dispozici ve vašich složkách. A začneme tedy společnou debatu. V první řadě má slovo pan George Kutas, aby uvedl své stanovisko na ohledně návrhu. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než projednáme pozměňovací návrh, chtěl bych to celé připomenout, protože od toho posledního zasedání proběhly prázdniny. Chci tedy připomenout, že oblast eh, dohledu nad trhem je čím dál důležitější téma, protože tu máme celou řadu výrobků, které nejsou v souladu s pravidly evropského trhu. To nesmíme ztrácet ze zřetele. Také tu zaznělo to, že některé členské státy nemají dostatečné zdroje na oblast eh, orgánů bez dohledu nad bezpečností výrobku. Eh, má to jasnou dimenzi, která poškozuje tedy trh. Evropský trh se otevírá pro výrobky z třetích zemích a je třeba tu mít tedy rámec i pro uzavírání obchodních dohod spotřebitelské výrobky, které se umistují na náš trh, čím dál více pocházejí ze třetích zemích a e, v celé řadě e, případů nebylo možné ani identifikovat výrobce u takovýchto výrobků, které nebyly v souladu a zároveň také evropští investoři čím dál více investují právě do oblasti zajištění souladu s pravidly EU a ty eh, man, výrobci ze třetích zemí ne vždy toto plní. Je třeba zajistit tedy soulad, aby se nepoškodila zároveň tedy i konkurenceschopnost evropského průmyslu. No a v tomto kontextu jsem předložil několik návrhů, abychom vylepšili návrh komise. První se týká spolupráce orgánů eh, dohledu na bezpečnost výrobku i s třetími zeměmi aby to mohlo umožnit i preferenční přístup. Toto by mělo být posíleno. Za druhé, tyto orgány pro dohled nad trhem by měly být propojeny se službami komise. Dále nezbytnost dostatečných zdrojů pro plnění těchto úkolů, konkrétně tedy eh, kontrolovat ty hlavní vstupní místa, tedy přístavy, a je třeba brát v potaz i tedy nezbytné náklady na toto posílení kontroly. Za čtvrté komise by měla hrát větší roli, co se týče zajištění spolupráce a kontroly nad implementací eh, tohoto režimu, dohledu nad kvalitou a kontrolou a také identifikovat ta slabá místa v celém systému. Za páté, komise by měla rychle hodnotit fungování toho mechanismu spolupráce mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi. Za šesté, panevropská databáze by, úrazu by měla být zavedena ze strany komise, aby podpořila právě dohled nad trhem. A toto by mělo být podpořeno i ze strany jiných, jako je Business Europe a další. Tady máme tedy návrh, který podporuje i hospodářské sociální výbor. Co se týče konkrétních návrh, chtěl bych přivítat všechny, které předvoložili mý kolegové ze všech politických skupin. Zapracovali jsem nové myšlenky, to rozhodně je přidanou hodnotou k této zprávě. Nicméně je tu i několik takových osamocených paragrafů. Zatím tedy mohu předložit pouze dva kompromisní návrhy k článku 1 a bodu odůvodnění 1. Nicméně jsem otevřen vyslechnout si jakékoliv návrhy ze strany kolegů ohledně tady eventuálních kompromisů. Eh, návrh toho hlasovacího listu společně s těmi eh, kompromisy bude zaslan sekretariátu do pátku. A na závěr chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich eh, pomoc a nové myšlenky, které rozhodně to nařízení o dohledu nad trhem posílí, vylepší. Na závěr se chci omluvit, protože budu muset odejít, musím se zúčastnit hlasování ve výboru Ekon, nicméně mi asistenti jsou zde a všechny návrhy si poznamenají. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. Ještě předtím, než zahájím rozpravu, chci připomenout, že v těch stanoviscích bychom se měli soustředit zejména na aspekty napojené na trh a nevím, zda se to týká všech těchto pozměňovacích návrhů, jenom tedy toto chci připomenout. Myslím totiž, že některé pozměňovací návrhy se netýkají vyloženě našich pravomocí. Pozměňovací návrhy nasměřované na zprávu IMCO Ehm, by se měly objevit při hlasování v IMKU a neměly by pocházet nás, eh, od nás. To znamená, některé, které se vůbec netýkají našich pravomocí, budou, řekněme, nepřijatelné, pokud nebudou projednávat tyto obchodní aspekty. A to samé se samozřejmě týká i stanoviska paní Muscardini. Zahajuji rozpravu a k tomu stanovisku pana Kutase máme tu stínové zpravodaje pan Salvatore Jakolini za EPP, prosím. Grazie, presidente, sarò brevissimo. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Bedlivě jsem naslouchal návrhu našeho kolegy a ty hlavní body můžeme podpořit v rámci EPP. My jsme vypracovali určitý počet pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, ale domnívám se, že se nám podaří dospět ke kompromisům, o které jde samotnému zpravodaji. Některé mm, části podporují větší koordinaci z hlediska dozoru nad trhem. Cílem je mm, chránit mm, ekonomiku a chránit spotřebitele, zajistit kvalitní produkci v rámci Evropy. Potřebujeme více harmonizovat kontrolu v rámci celního systému, musíme podporovat spolupráci s třetími zeměmi a také zajistit spolupráci mezi jednotlivými orgány dohledu. Tak, abychom mohli bojovat eh, proti případnému riziku padělání výrobku. Jsme ochotni bedlivě proskoumat návrhy, které byly předány v rámci sekretariátu. Myslím si, že mají být eh, předloženy ještě do pátku. A jsem přesvědčen, že se nám podaří najít kompromisní návrhy, které zajistí správné fungování trhu, tak aby tady byla větší bezpečnost výrobku z hlediska spotřebitelů. Thank you. Um... Děkuji. Chci také poděkovat zpravodaji za eh, jeho práci a za spolupráci a jen velice stručně, protože jsme o tom již hovořili dvakrát. Já obecně souhlasím s přístupem eh, George, co se týče tedy posílení toho mechanismu dohledu. Hlavním takovým dodatečným bodem je to je obsaženo v těch třech návrzích, které jsem předložil. Týká se to mezinárodního obchodu, týká se toho zhodnocení rizika a toho, co na svých bedrech nesou spotřebitelé a možného tedy ohrožení, ohrožení celého toho výrobního procesu a tedy otázek napojených na pracující. A to je také tedy napojeno na ty obchodní otázky. Je to tedy příležitost, jak zdůraznit ty nebezpečné výrobní procesy, sociální dumping, ke kterému moho, může docházet ohrožení práv pracujících, nedostatečný dohled. A navíc tedy tu máme návrh na rozšíření té lhůty pro vytvoření proto, aby tedy všichni ti aktéři v oblasti dozoru nad trhem mohli eh, navrhnout určité pozastavení toho výrobku a ta lhuta se prodlužuje ze tří dnů na pět. Děkuji, to je vše. Děkuji, lhuta. Tedy nyní může pohovořit komise. Máme tu zástupkyni, prosím. Já se omezím Děkuji za vaše poznámky. Je to již po druhé, kdy jsme účastní eh, jednání v tomto výboru a jsme vděční za tuto příležitost. Děkujeme za pozměňovací návrhy, které se týkají obchodních aspektů tohoto návrhu. Eh, řada z nich eh, opravdu usiluje o posílení dozoru nad trhem a to je stanovisko, které komise sdílí. Pokud jde o některé z pozměňovacích návrhů, tak bych měla několik poznámek. Začnu tou částí, která se týká kanálu, kanálu online. A já bych ráda uvedla, že v našem návrhu jsou ustanovení, která se týkají problematiky kanálů online používaných pro prodej výrobků na trhu. Pokud jde o ochranu zdraví BOZP, tak nevím, jestli Eh, se to neřeší již v příslušných eh, legislativních aktech, které se týkají eh, pracovních otázek. Pokud jde o tu databázi úrazů, tak od ní se hovořilo již na posledním jednání a já bych ráda uvedla, že Evropská unie již má víceletý plán, který se týká dozoru nad trhem Eh, který již obsahuje příslušné mechanismy a členské státy je eh, měly již začít zavádět. Vím, že tato eh, databáze je takovou znešenou myšlenkou, ale nevím, zda nějakým způsobem bude přínosná pro obchod jako takový. A ani nevím, jestli Eh, by takovýto systém, i kdyby jej provozovala komise, eh, byl schopen absorbovat informace členských států, čili zda by ta databáze byla funkční. Jsme samozřejmě připraveni vám pomoci v jakémkoliv ohledu. Děkuji. Děkuji. Tím končím debatu a nyní budeme Pardon, budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích 17. Eh, září. Pokud jde o bod 14, bezpečnost spotřebních výrobků, tak zde je s eh, Kristiana Muscadini, která zde není. Neustále se bojovalo o povinné označování původu spotřebních výrobků. Původně komise navrhla, aby toto povinné označování eh, původu dovážených eh, výrobků mm, tedy bylo zavedeno a později se to projevilo jak, nebo ukázalo jako nekompatibilní spravedlivé TO. Proto komise přišla s odlišným návrhem, který se týká všech spotřebních výrobků na vnitřním trhu bez diskriminace vůči dováženým výrobkům. Toto nařízení spadá do kompetence IMCO, v INTE. INTA. Je to tedy stanovisko výboru IMCO. pozměňovacích návrhů je 64 a nevím, zda eh, všechny spadají do kompetence tohoto výboru. Myslím, že bychom se měli omezit pouze na ty, které se eh, týkají opravdu obchodních aspektů. Nechci totiž, aby ostatní výbory zasahovaly do záležitostí, pro které, nebo za které zodpovídáme my a proto to nechci dělat eh, ani já tady se zabývat něčím, co do naší kompetence nespadá. Dovolte, abych eh, dal slovo stínovým zpravodajům. Salvatore, děkuji. Molte cose. Děkuji, pane předsedo. Vy jste už sám eh, uvedl určitá upřesnění v této souvislosti, zvláště eh, co se týče vstupu paní Moskardiny. To znamená povinné uvádění původu. Já myslím, že tady jsme naladěni stejně. Musíme aplikovat tento systém jak pro vnitřní trh, tak pro třetí země. My jsme navrhli, aby se tam eh, uváděly kompletnější informace ve prospěch spotřebitelů. Dále navíc vedle složení daného výrobku musíme zdůrazňovat také původnost těchto výrobků, takže jsme připravili v tomto duchu některé pozměňovací návrhy. Já myslím, že se nám podaří získat hodné řešení. My podporujeme většinu pozměňovacích návrhů zpravodaje. Musí zde být zajištěna ochrana Eh, spotřebitelů a tudíž souhlasíme s většinou těchto návrhů. EPP udělá vše, abychom mohli definovat konzistentní systém, který by byl v souladu s požadavky výroby a také s požadavky, které se týkají ochrany spotřebitelů. Jménem SAD, kolega Jurk. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně domnívám se, že ten kompromis eh, mm, je velice vyrovnaný, proto ji podporujeme. Domnívám se však, že tam chybí jedna věc. Týká se problematiky prodeje po internetu. V zásadě eh, to je potřeba tam ještě držet, ale jinak je to vyrovnaná, eh, vyrovnaný text a myslím, že opravdu bychom se neměli věnovat pozměňovacím návrhům, které nespadají do naší kompetence. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Again, uh, Dávám slovo opět komisi, paní Spalo. Děkuji, pane předsedo. Uh, Vnímáme eh, toto jako podporu eh, našeho návrhu. Vidíme také, že tento výbor akcentuje nutnost dodržování bezpečnostních provedel a sledovatelnosti. Eh, s tím souhlasíme. My jsme se vždycky zaměřovali na to, aby pravidla byla v praxi aplikovatelná a aby na bedra členských států Eh, toho nepokládala příliš mnoho. Musíme zajistit, aby dopad eh, jednoho každého pozměňovacího návrhu eh, nebyl takový, aby pozměnil vlastně ducha celého návrhu. Musíme na jedné straně eh, vnímat potřebu sledovatelnosti a jak zajistit označování původu. To je věc, která se hojně diskutovala ve všech eh, výborech a vím, že váš výbor lépe než kterýkoliv jiný eh, ví, že se zde nejedná o žádnou novinku, Eh, evropští výrobci eh, musí eh, označovat pro účely exportu původ svých výrobků, takže to není nic nového a proto vítáme podporu této části návrhu a také to obecné vyznění příslušné ustanovení. Opět opakuji, že mm, pokud se týká těchto pozměňovacích návrhů, tak jsme otevřeni spolupráci. Děkuji. Tím končím eh, debatu o tomto druhém dokumentu. Hlasovat o něm budeme také 17. září na našem příštím jednání. Také ověřím eh, přípustnost pozměňovacích návrhů. Číslo 15 odpadá, jak už jsem uvedl na začátku našeho jednání, a dostávám se tedy k bodu 16. Jedná se o pracovní dokument útvaru komise s názvem o nejhorší formy dětské práce. Jistě víte, e, tímto tématem se náš výbor zabývá trvale a na to bychom měli být hrdi. Dětská práce na bavlníkových a kakovníkových plantážích, e, stejně jako práce v e, táborech Laogai, byla projednávána na dnešním jednání a na příštím jednání budeme hovořit o Bangladeši. Budeme hovořit o, o sledovatelnosti a možnostech, e, jak v prostřednictvím obchodních eh, dohod eh, potírat dětskou práci. Proto vítáme tento dokument eh, útvaru komise a dávám slovo paní Monice Henkse a požádám ji o prezentaci tohoto dokumentu. Prosím, slovo má komise. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo, abych mohla představit práci dokumentu tohoto pracovního eh, dokumentu, který se zaměřuje na obchod a nejhorší formy dětské práce. Možná by bylo užitečné si připomenout vývoj tohoto tématu. Tento pracovní dokument následuje po předchozím, který byl vydán v roce 2010, který se zaměřoval na boj proti dětské práci. Tato studie připravila takový komplexní obrázek celého tématu a také aktivity EU. Také to poskytlo takový obecný přehled těch obchodních aspektů, i když tam nezacházelo příliš do detailu. Posílilo tu diskuzi, která následovala závěry eh, rady my jsme ale požadovali hloubkovější studii o tom, jak obchod a ty nejhorší formy dětské práce mohou být propojeny, aby se brali v potaz také i náhledy příslušných mezinárodních organizací a dalších důležitých eh, aktérů na mezinárodní úrovni. Myslím si tedy, že ta prezentace, eh, dnešní prezentace dokumentu vám představí výsledky této práce a to, jak jsme tedy uzavřeli naši práci. Je jasné, že Unie je zavázána vymítit na globální úrovni tyto formy dětské práce Eh, ostatně, jak vyplynulo z Lisabonské smlouvy, eh, jakákoliv externí akce EU se musí řídit hlavními hodnotami EU. Máme chartu pro základní práva, ta se konkrétně zaměřuje i na otázky dětské práce, ochrany dětí, ochrany dětí eh, před právě těmi mm, rizikovými způsoby práce. A i tato externí politika musí brát právě tato, tyto záležitosti v potaz. Je eh, to vše důležité, abychom pochopili celý obrázek. Existují, existují formy eh, propojení mezi obchodem a touto formou dětské práce. Jak vyplynulo ze zkušenosti mezinárodních organizací jako UNICEF, eh, Spojených národů a dalších, Ostatně proběhl i seminář, který se na toto téma zaměřil. Zapojili jsme do toho i zástupce občanské společnosti. Um, máme dostupné určité informace, nyní probíhá revize té evropské politiky. Samozřejmě zatím to ještě není nějaké doporučení, protože je to pouze empirická studie a pracovní dokument, ne něco závazného. My jsme eh, analyzovali nejrůznější studie, které ale eh, nečiní to konkrétní propojení mezi obchodem a formou dětské práce. Ale um, nějakých 50% té dětské práce může být považováno za právě to nej, ty nejrizikovější formy a to je velice zásadní skutečnost. Pokud se konkrétně zaměříme na ty nejhorší formy dětské práce, tak tady ta analýza se právě soustředuje na ty nejnebezpečnější, protože to představuje asi 90 veškeré dětské práce a toto by mohlo být právě i napojeno na běžné hospodářské činnosti. Pak ale jsou tu také i ty zločinecké aktivity a to může být také nepřímo napojeno na výrobu a obchod. Tato analýza také poukazuje na to, že je tu sni- určité snižování té dětské práce za posledních deset let. Nicméně dostupná data dosahují pouze do roku 2008, to znamená před začátkem hospodářské krize. Nicméně je jasné, že země, které jsou zapojeny do toho mezinárodního obchodu, poukazují na snižování tedy procenta dětské práce a těch nejhorších forem. Nicméně to, takové ty pozitivnější data máme například z Číny, ale rozhodně nejsou pozitivní v subsaharské Africe. A ty nejhorší formy dětské práce představují zejména zemědělství, to nějakých 60%, zejména v těch nejmenších farmách, kde samozřejmě ty skutečnosti jsou velice závažné, ale tam se těžko právě takové problémy identifikují. Nějakých 26% Eh, těch forem pochází eh, z oblasti služeb a jen nějakých 7 z výroby. To znamená, je to teoreticky pozitivní trend, ale stále je to problém. Stanovujeme si poměrně eh, nízké cíle k úplné vymícení do roku 2016, nicméně stále pořád určité procento dětí je zapojeno do těch nejhorších forem dětské práce. No a samozřejmě ta data mohou být i ovlivněny průběhem ekonomické krize. Spolupracujeme s ILO, uvědomujeme si, že tento trend se může i zvrátit. V září eh, by měla být zveřejněna data eh, v období do roku 2012 tento problém tedy neustále probíhá, je třeba ho vyřešit a vyřešit zejména ty, mm, ty příčiny. Je to napojeno na e, nízké pracovní standardy, nízké sociální zabezpečení a podobné oblasti. Co se obchodu týče, tak tady naším závěrem dokumentu je, že eh, v podstatě jakékoliv zapojení dětské práce je napojeno i na mezinárodní obchodování. Rozhodně je to nejméně nějakých 5%, eh, co představuje ty nejhorší formy. Jaká je tendence tam, kde je větší míra zapojení do mezinárodního obchodu, tam je to zapojení dětské práce se snižuje, to znamená, že to zapojení dětí se tam snižuje ale samozřejmě úplné příčiny eh, nevyřešíme, pokud eh, se jasně nezaměříme na konkrétní regiony. A přejeme si zejména, aby naše postupy nebyly kontraproduktivní. Jaké možné dopady to může mít na děti? Mezinárodní organizace jako ILO a UNICEF zaznamenaly důkazy, že když jsou tu omezení na obchod, tak se děti vlastně přesouvají z těch formálních na neformální aktivity a jejich e, situace se zhoršuje. To znamená, že tento přesun by celou situaci ještě zhoršil, místo aby ji zlepšil a proto EU i nadále bude tedy upřednostňovat ten několikastupňový přístup. V první řadě naše politika je holistická, uznáváme, že je třeba vyřešit příčiny problému, skombinovat pomoc, finanční alternativu, podporovat kvalitní vzdělávání a blahobyt, zapojit se do dialogu s vládami, prosazovat udržování nezbytných standardů a sociálních um, závazků. Za druhé eh, nezbytnost bojovat proti vymícení chudoby a za třetí eh, postupovat spíše na základě pobídek. Dobrým příkladem je GSP. Máme tu dvě úmluvy ILO, které se zabývají dětmi. A toto se objevuje právě i v nařízení GSP a my samozřejmě zase tuto pobídku můžeme využívat a může se uplatňovat jakožto taková určitá forma nátlaku na příslušné vlády, těch zemích, kde zaznamenáváme ty nejhorší formy takže závěrem tohoto dokumentu je to, že pokud to skombinujeme s jinými přímými nástroji, můžeme hrát důležitou roli i v prostřednictvím té obchodní politiky, abychom vylepšili eh, tuto situaci nejhorších forem dětského, dětské práce. Ale pozor s těmi obchodními Um, omezeními. Ještě bych chtěla konkrétně zmínit Uzbekistán. Zazněla tu sklizeň bavlny a to, že jsme zaznamenali určité vylepšení v Uzbekistánu, takže bych využila této příležitosti. My si nyní klademe otázku, jak pokračovat dále po tomto zhodnocení komise. My budeme spolupracovat se zeměmi jako Uzbekistán, abychom tedy maximálně vylepšili prostřednictvím našeho úsilí tuto situaci. Dne, tento týden jsme obdrželi nové informace i o tomto vztahu mezi ILO a Uzbekistánem. Ono to posiluje i to úsilí EU a tu snahu vynakládat nátlak i prostřednictvím tohoto vašeho výboru. Bylo to naprosto zásadní v té změně situace ILO tedy vyšle tu monitorovací misi, aby zhodnotila výsledky eh, sklizně bavlny. Asi jste zaznamenali, eh, že eh, ILO několikrát opakovaně požadovala tuto monitorovací misi, aby zhodnotila sklizně již v letech 2010, 11, 12 i 13. Nicméně uzbecká vláda až dosud poměrně nebyla ochotná k tomuto přikročit. A my jsme tedy provedli společnou misi do Uzbekistánu, proběhlo několik setkání mezi Uzbekistánem a ILO, proběhl i seminář v Taškentu v květnu roku 2012. Komise a EU, pardon, já se omlouvám, EU Eh, letos vyslala velice jasné prohlášení prostřednictvím Mezinárodní konference ILO o tom, že se vynakládá nátlak na to, aby země se snažila konstruktivně situaci změnit. Výsledkem letošní letní konference ze 17. a 18. července o technické spolupráci s Uzbekistánem, té se zúčastnili eh, vyslanci EU, DigiTrade a a někteří další tripartitní zástupci odvětví. Proběhlo technické kolo a nyní tedy jsme připraveni k té monitorovací e, misi ze strany ILO. Mělo by to pokryt celkové výsledky sklizně, mělo by vše být v souladu s mezinárodními pravidly, co se týče dětské práce a tato návštěva tedy pokryje celou zemi. Samozřejmě musíme vyčkat na výsledky této monitorovací mise a také to, jak uzbecká vláda bude pokračovat. Ale rozhodně toto je dobrý výsledek a ukazuje to, že evropská politika a nejrůznější tedy nástroje včetně těch opatření eh, obchodních plus eh, GSP, tedy mohou pomoci vylepšit eh, některé situace. A v neposlední řadě bych ještě chtěla zmínit to, tu konferenci na téma dětské práce v Brazílii, která proběhne v říjnu. Ta bude takové pokračování Hákské konference z roku 2010 a té se zúčastní také zástupce DigiTrade. Tam tedy obchod není takovým konkrétním tématem, které bude projednáváno, ale co se týče těch eh, pracovních norem, tady se zaměříme tedy zase, jak využívat obchod pro vylepšení těch eh, standardů. Děkuji vám za tuto prezentaci. Měla jste pravdu. Já jsem zapomněl zmínit právě ten důležitý případ Uzbekistánu, kde i tento parlament hrál klíčovou roli, když jsme vynakládali nátlak na komisi, která nebyla zase tak eh, úplně průbojná, co se týče řešení problému. A nyní tady tu vidíme určité světlo, co se týče dosažení dohody a vyřešení problému v Uzbekistánu. A já tady. Potvrzuji, že jsem obdržel dopis od vedoucího Digitrade, který potvrdil nám ty nejnovější vývoje a to, jak EU komise přispěly k dosažení tohoto vývoje. A v podstatě to potvrzuje to, co jste řekla. A proběhne mise ILO, která bude hodnotit v září eh, celou tu sklizeň a dohlížet nad situací v oblasti dětské práce. To je samozřejmě i důkazem toho, jak náš parlament může být opravdu přísný nad tím, jak by měla komise tedy plnit své funkce. A nyní tedy zahajuji rozpravu, aby se vyjádřili i členové výboru a mohli položit otázky komisi. A samozřejmě chci vyjádřit i politování nad tím, že bohužel po ukončení hlasování celá řada členů výboru opustila zasedací místnost a nemáme tu zřejmě zástupce všech politických stran. To je opravdu politování hodné protože si myslím, že by členové výboru měli být zastoupeni a že politické skupiny by měly zajistit, aby v rámci projednávání každého bodu tu byl alespoň jeden zástupce jejich strany. Dnes tomu tak není, alespoň v tuto chvíli. A zejména tedy, když eh, je toto zasedání vysíláno, hovoříme k celému světu a to není rozhodně zodpovědné chování ze strany politických skupin. A myslím si, že koordinátoři by měli tedy řádně zajistit, aby zástupci, eh, jejich zástupci zde byli přítomní. Alespoň tedy jeden za politickou skupinu. Takže obracím se na politické asistenty, aby toto jasné sdělení přeslali dál do všech skupin. Opravdu toto považuji za velice politování hodné. A nyní Bertlanger z SND. Ja, dankeschön, auch dankeschön. Děkuji. Děkuji taky za vaše jednoznačná slova, pane předsedo, protože právě otázka dětské práce je záležitost, která patří jako patří k centru nebo k jádru naší obchodní politiky, protože chceme ovlivnit to zaměření, chceme odstranit dětskou práci. To je opravdu stěžejní moment. Já mám čtyři otázky. První otázka. Při popisu příčin této dětské práce, chudoba a další důvody, které jste tady uvedla, mě napadla otázka, zda se e, nedostatečně nespracovalo působení státu. E, jak to vypadá? Stát pouze toleruje tuto dětskou práci, anebo e, aktivně ji podporuje, nebo jsou zde přijímána na státní úrovni opatření, která umožňují dětskou práci. Jak vyhodnocujete počínání státu v této souvislosti. Za druhé, u těch opatření, která jste navrhla, mě zaujal dialog s evropskými podniky. To je podle mého názoru poněkud nekonkrétní, protože takto si počínáme již mnoho let. Co to znamená konkrétně? Co to představuje z hlediska podniků a jakým způsobem bude postupovat komise vůči podnikům za třetí? Mezi těmi opatřeními eh, jste řekla žádné restrikce, eh, dokonce i jakési odměňování. Je možné zastupovat eh, tento názor, že byste vlastně navrhli eh, na zavedení GSP pro Pakistan, kde třeba víme, že dětská práce je na pořadu dne. A čtvrtá otázka, tu mám na pana Kutase ohledně Uzbekistánu. Ano, tady je určitý pokrok. A pan předseda už také poukázal na to, že parlament byl tou silou, která zde tlačila na tyto změny v tom smyslu, aby uprostřed tedy e, září VTO zde provedlo šetření. Ty mise MOP většinou jsou prováděny v doprovodu představitelů vlád a nedochází k nezávislým rozhovorům s populací Uzbekistánu. Takže tyto mise probíhají vlastně pod jakousi kontrolou státu. Takže jaký postoj k tomu zaujímá komise? Děkuji. Bernd, any other... Děkuji, Bernte. Další otázky na komisi? Paul Murphy z GUE? Ano, děkuji komisi za její prezentaci. Je dobré, že máme k tomuto tématu dokument. Jsou to věci, o nichž lze hovořit, v tomto dokumentu jsou opravdu zajímavé e, věci, které lze však číst různým způsobem. Dovolte první otázku, která zní tato. Proč se tady akcentuje nejhorší forma dětské práce? Proč se tady neakcentuje prostituce, otroctví či obchod s drogami? Zatím stojí určitě to, že 90% eh, dětské eh, práce se odehrává v nebezpečných prostředích. A, ale i tak eh, od, dopad otroství, prostituce a obchodu s drogami může být také závažný pro danou společnost a zaslouží se také pozornost. Ty eh, tři nejhorší formy dětské práce eh, velice eh, zřídka souvisí s obchodem. Pokud se podíváte například na Mexiko, tak makílas ty zóny volného obchodu jsou příkladem prostředí, kde dochází k prostituci, dětské prostituci, eventuálně otroctví a ty nejhorší formy dětské práce se tedy mohou objevovat v těchto volných zónách volného obchodu, v, v těžařském průmyslu a tak dále. A je, je to ilustrace toho, že i toto má dopad na společnost a zaslouží si pozornost. Další věc, pouze pět pouze z 5% souvisí dětská práce s eh, mezinárodním obchodem, ale to je pouze povrchový pohled. Eh, většina té dětské práce se odehrává eh, v v eh, oblasti zemědělství, které je dotované. Eh, je to vlastně tak, že ty děti pracují v zemědělství a eh, jejich rodiče, kteří jsou v tom zemědělství dětmi narazováni, mohou pracovat v průmyslu. Vytváří se tady, eh, tady eh, eh, vztah mezi tou dětskou prací a obchodem. Další věc eh, je tady taková obecná domněnka, která zní eh, volný obchod eh, rovná se hospodářský růst a hospodářský růst rovná se eliminace dětské práce v dlouhodobém výhledu. Ovšem realita není tak jednoduchá. Samozřejmě Eh, obchodní, pardon, ekonomický růst eh, eh, sebou nepřináší zlepšení situace, například pokud je o dětskou prostituci. Je tady nerovnováha rozdělování příjmů. Rozdělování příjmů nebo spravedlivé rozdělování příjmu je e, významnější věcí než samotné HDP, samotný HDP anebo hospodářský růst. Takže rád bych se zeptal, jestli e, podle komise tento dokument opravdu řeší otázku dětské práce v souvislosti s mezinárodním obchodem a jak tedy souvisí nejhorší formy dětské práce eh, s otázkami obchodu. Dovolte, abych eh, dodal následující. Obchod není zdrojem. Může pouze částečně uh, řešit otázku nebo problematiku dětské práce. Uzbekistán a Bangladeš uh, jsou jasným příkladem toho, jak obchod jako takový může situace zlepšit. Další věc. Nikterak nepochybuji o tom, že Evropská unie se snaží eh, bojovat proti dětské práci prostřednictvím obchodních dohod, ale nevím, jestli, děláme dostateč, eh, jestli to děláme v dostatečné míře. A Evropský parlament eh, je v čele této snahy, jak ukázal příklad Uzbekistánu. Nicméně měli bychom si položit otázku, zda se snažíme dostatečně. Jak jistě víte, cílem ILO je eh, zrušit eh, nejhorší formy dětské práce do roku 2016, čili tři roky. Čili za tři roky. A to prostřednictvím politické váhy, kterou máme ve světě podle závazku, mm, na základě závazků, které vyplývají z příslušných aktů a otázka, zda bychom měli podniknout více, abychom tohoto cíle ILO dosáhli. Bert Lange se připojil k vaší otázce, respektive poznámce, která se týkala toho systému preferencí. ať už prostřednictvím bilaterálních dohod nebo GSP. A historie ukázala, že nebezpečí zahájení jednání, která by směřovala k odebrání GSP, jsou opravdu účinným mechanismem. Otázka, zda jsme se doposud příliš neomezovali při používání eh, této páky, čili eh, hrozby zahájit vyjednávání o zrušení GSP. Možná bychom měli eh, tuto pohrušku využívat častěji a na preventivní bázi. Samozřejmě bychom toho neměli zneužívat, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejefektivnější mechanismus, jímž disponujeme, myslím si, že by komise měla ještě přehodnotit svůj přístup k využívání této pohrůžky. Prosím, slovo má komise. Děkuji. Chci poděkovat členům výboru za zajímavé připomínky a otázky. Já se pokusím na ně zodpovědět jednu po druhé. Otázka týkající se toho, zda jsme se konkrétně zaměřili na roli státu, státního obchodu. Ne, konkrétně jsme dohloubky toto neanalyzovali, ale samozřejmě, že eh, v rámci jednání se zeměmi o obchodních vztazích, tak si uvědomujeme, že jsou tu státy, které přispěly k této praxi, jako konkrétně tedy Uzbekistán, tam se jasně stát a státní ekonomika do toho zapojují. Pak jsou tu odlišné země, které toto tolerují, ale aktivně něco nepodporují, jako právě, právě konkrétní eh, vlády některých subsaharských zemí, které tedy nepostupují nějakým organizovaným způsobem, co se týče tedy zapojení do dětí do těch například zemědělských sklízní. Takže nějak podrobně jsme se tomu tím nezabývali. Pak, co se týče GSP a GSP plus a Pakistánu, Myslím si, že je naprosto jasné, že máme tedy systém GSP, který uděluje preference rozvojovým zemím a v rámci systému GSP se eh, udělují preference zemím, které jsou chudé, ale musí splňovat celou řadu právních podmínek. A pokud je tu nějaké závažné a systematické poručování základních principů, těch základních úmluv ILO nebo jiných mezinárodních úmluv, tak máme tedy možnost toto analyzovat a eventuálně stáhnout. Uh, je třeba tedy postupovat eh, podle práva, vynakládat nezbytný nátlak, a, ale Unie tedy na toto nahlíží jako celek. A co se týče GSP+, které je podstatně odlišné od GSP, Tady se dodávají dodatečné preference eh, zemím, které mají tedy vyšší měřítko. Tady země musíš prokázat, že ratifikovala příslušné umluvy a že je již implementuje. Ale navíc ještě po té, co se připojí, nebo před připojením musí tedy závazně přistoupit k slibu ratifikace a je třeba toto prokázat, eh, to provádění i v praxi, eh, také pravidelný reporting a přijímat také pravidelné mise eh, dohledu. A Pakistán a otázka dětské práce, to je jasná skutečnost. My si myslíme, a je to i v tom návrhu, že v tuto chvíli uh, Mm, příslušné monitorovací orgány to prokázaly, že tam nedošlo k řádné implementaci. Poté, ale co se Pakistan zapojí do GSP+, tak budeme mít k dispozici nástroje a prostřednictvím nich budeme vynakládat nátlak, pravidelně monitorovat, vyžadovat pravidelné zprávy, které neposkytovali dosud a budou muset tedy implementovat to, k čemu se zavázali, když žádali o zapojení do GSP+. Pokud si tedy tato země bude eh, přát eh, větší míru obchodu, tak bude muset plnit podmínky. A to mě přivádí k té otázce, Zda tedy prostřednictvím této cesty můžeme snížit míru chudoby. Zase to není konkrétní zaměření tohoto dokumentu. My jsme se snažili eh, i vypracovat jiný dokument před rokem, který se na toto více soustředil, i na, například na to rozložení příjmu na mezinárodní úrovni. Ono jsou to spíše takové domácí záležitosti. Jaké je tedy to propojení s těmi nejhoršími formami práce? Tady je to jasně zmíněno v dokumentu. Máme i nepříjemné propojení eh, prostřednictvím těch jiných forem, nejhorších form, formy dětské práce. Nesmíme na to zapomenout, ale v tomto dokumentu jsme se spíše snažili eh, chopit tohoto tématu a poskytnout jasné empirické důkazy o té situaci těch nejhorších forem dětské práce a příslušného propojení s obchodem, jak jsme již poukázali. Co se týče tedy toho podnikání, eh, korporátní zodpovědnost. Toto je zase založeno spíše na dobrovolném závazku ze strany podniku, eh, ale zase neříkám, že je necháme, aby dělali úplně cokoliv. Já jsem již poukázala, že tu máme určité pokyny, pro mezinárodní podniky vyplývající z práce OECD. Komise také vydala určité odvětvové pokyny pro mezinárodní podniky, jak tedy v určitých oblastech je třeba zajistit respektování pracovních podmínek a základních lidských podmínek a to zase pokrývá i tu dětskou práci a prostřednictvím těchto mezinárodních organizací se snažíme zase umožnit to, aby naše podniky pracovaly lépe v této oblasti. Co se týče na závěr té monitorovací mise ILO, samozřejmě je to otázka ještě budoucnosti, ale chci říci, že IPEC provedla misi minulý týden a bylo potvrzeno tedy, že uzbecká vláda se dohodla eh, na tom, že tedy vše bude v souladu se standardy IPEC to znamená, zajistí vhodnou účast, zajistí nezbytný přístup, ale my teprve uvidíme, zda tedy oni budou mít eh, přístup nebo budou nějak, eh, bude jim k tomu přístupu zabráněno ze strany vlády. Děkuji. Takže pokud pokud uzbecká mise bude úspěšná, rozhodně na tom bude mít podíl i tento parlament. Konec bodu číslo 16 a nyní bod číslo 17 se týká činnosti monitorovacích skupin, jak je již zvykem. A máte k dispozici stručný debriefing ze strany našich skupin um, ohledně Kanady zpravodaje tady nemáme přítomného, ale máme tu další monitorovací skupiny. Máme tu jednání SITA z 27. června, tady vám chci připomenout. Je tu přítomen pan Petr Šťastný? Ano, omlouvám se, takže máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Už jsem se bál, že jsem neviditelný, ale samozřejmě eh, odešel jsem na hlasování do výboru eh, pro rozpočet, takže jsem přišel před nějakými pěti, deseti minutami. Chtěl jsem tu být právě na ten bod o činnosti monitorovacích skupin a konkrétně pohovořit o tom vývoji s Kanadou ohledně SITA, kterém jsem byl zpravodajem. Jak jste předeslal, ještě před letní přestávkou proběhlo zasedání s dobrou účastí. Věděli jsme, co vzejde z toho setkání, nebyla tam nějaká přílišná překvapení. Jak vědí mý kolegové, vyplynulo to z celého takového přirozeného vývoje. Je to takové eh, určité hořko-sladké eh, výsledky. Je tam určitý vývoj, téměř každodenně sleduji ten vývoj. Dobrou zprávou je, že i nadále čím dál více slýchám, o takových smířovacích eh, nebo optimistických slovech eh, ze strany premiéra Harpera z Kanady. Takže Možná teď jsem optimističtější než v minulosti, mohlo by k tomu dojít kdykoliv v brzké době. Nicméně bohužel jsme již eh, přišli o jednu lhůtu, o tu, která měla umožnit parlamentu uzavření CITA do konce tohoto parlamentního mandátu, tedy července příštího roku a ta další že tedy je to čím dál více nabité a já doufám, že uh, Komise by z toho měla přínos, pokud se CITA co nejdříve uzavře. Víme, že to bude takové předběžné zasedání v červenci. Doufám, že k tomu tak eh, dojde, jak bylo naplánováno. To znamená, to bude taková určitá druhá lhůta. Já jsem doufal, že eh, již v tom létě by se podařilo dokončit eh, jednání ohledně CITA, ale pak je tu tedy určitá oblast, eh, kterou je třeba uzavřít vepřové vězi, pak eh, je, jsou tu určitá veřejné zakázky a duševní práva, oblast farmářství. Pak jsou tu některá, eh, některé menší záležitosti, které mohly být vyřešeny a jak jsem již předeslal, tedy to, co já nyní slychám ze strany EU, ale zejména ze strany Kanady, a i stávajícího premiéra se snaží minimalizovat tyto věci a vidí určité světlo na konci tunelu a doufáme, že k tomu dojde co nejdříve. A pokud se k tomu někdo chce nějak vyjádřit, rád si to poslechnu. Ale již, jak jsem řekl, dvě ty takové zásadní lhůty jsme uh, o něj již jaksi přišli a myslím si, že je dobré tedy maximálně na tom zapracovat, protože to bude přínosné pro populace na obou stranách Atlantiku. Ano, a nezbývá nám příliš mnoho času k uzavření této dohody. Doufáme, že to bude maximálně v brzké době, že k tomu dojde ze strany jednání centrální, střední Asie. Máme tu zpravodajkyni. Děkuji, naše mentorovací skupina byla velice aktivní. Měli jsme dvě setkání před letním uh, volnem. Uh, vydali jsme se do, na jednání s, se zástupcem Uzbekistánu, ILO a DG Trade. Uh, eh, stručná informace, uh, velvyslanec Uzbekistánu uvedl, že jeho země je členem ILO pouze čtyři roky a Vzhledem k tomu, že jde o postupný proces, tak eh, jeho výsledky budou eh, na sebe nechají trochu čekat. Eh, chystá se také ratifikovat úmluvu ILO. Hovořili jsme také o problematice práce na plantážích a tak dále. Zástupce ILO vysvětlil, že systém funguje tak, že ILO si vyžádá informace a poté uvažuje o různých eh, sankcích. Nedostatek informací může vést také k eh, vyslání motorovací mise, což byl příklad Kolumbie a Řecka v roce 2012. Eh, také zaznělo, že Uzbekistán by neměl být jaksi postaven na vedlejší kolej, pokud o ILO. Spolupráce Uzbekistánu s ILO je klíčovou záležitostí a e, KS, e, komise by neměla e, sahat k té pohrušce odnětí GSP 15. září, čili zanedlouho se vydáme se do Uzbekistánu. Druhé jednání, setkání se uskutečnilo 11. července. Věnovali jsme se Kazachstánu, požádali jsme zástupce komise a velislance Kazachstánu Mariana Rača z IPHR, Organizace pro lidská práva, byla také přítomna. Zatím s Kazachstánem existuje pouze Eh, dohoda o partnerství a od července 2012 probíhají jednání o nové dohodě. Eh, předseda komise Barroso vyjádřil odhodlání zintenzivnit eh, vztahy s Kazachstánem. Veleslanec prohlásil, že eh, si nepřeje, aby kdokoliv zasahoval do vnitřních záležitostí Kazachstánu, včetně lidských práv. Kazachstán je také zklamán eh, nabídkami eh, Evropské unie, pokud je o nové PCA. Další jednání o dohodách PCA se bude konat v říjnu a jednání o PCA se obnoví po té, co se Kazachstán stane členem VTO. Je tady uh, další problém a tím je debata o uh, členství Kazachstánu uh, v té celní unii mezi Ruskem, Běloruskem a právě Kazachstánem. Projednávali jsme také otázky nedostatečné transparentnosti v eh, ropném průmyslu a tak dále. Nevím, jestli někdo z vás byl tohoto jednání účasten a chce něco dodat. Jinak z mé strany to je vše. Děkuji pěkně. Tato monitorovací skupina je velice aktivní. Uh, zjednala také o dohodách TTIP. Nyní se uskuteční jednání která se soustředí na e, cíle Evropské unie a posouzení Eh, dosavadního vývoje. Komise velice úzce spolupracovala. Kolega Garcia, hlavní vyjednavatel za EU, tam byl dvakrát. Všechna jednání, všech jednání se účastnili předsedové několika výborů, která se, které se zajímají také o, tyto, o tato jednání. Byla tam také delegace parlamentu pro záležitosti USA. Tím pádem mohu říct, že plníme své závazky, pokud o vydání této velice důležité dohody. Druhé kolo vyjednávání splnilo očekávání. Druhé kolo vyjednávání se připravuje prostřednictvím mailů, uskuteční se v říjnu. Bude to, budou také pořádány videokonference. Myslím si, že obě strany jsou ochotny postupovat při jednání velice rychle. v několika v příštích týdnech zde budou zástupci Spojených států, kteří se účastní jednání monitorovací skupiny pro USA. A samozřejmě i ostatní kolegové jsou vítáni. Je to vlastně oplacení návštěvy, kterou jsme uskutečnili ve Washingtonu a je to zatím něco, co se objevilo poprvé. jsme velice rádi, že tady panuje tato, tato reciprocita. Rusko. Příslušná monitorovací skupina se setkala 4. září. Hovořilo se tam o problematice eh, automobilového průmyslu, součástek no, pro automobily. Jak jistě víte, Evropská unie požádala o to, aby se tato otázka řešila na úrovni VTO vzhledem k, k diskriminačním opatřením ze strany Ruska. Jižní Asie máme tady Paula Murphyho, zpravodaje. Ano, první zasedání monitorovací skupiny proběhlo 10. července ještě před letní přestávkou. Jednali jsme s komisí na dvou tématech. V první řadě otázka Bangladeše ve světle tedy těch požárů v továrnách a, a mm, toho, že vlastně se zbortila ta výrobní budova. A pak druhou otázkou byla revize toho statutu GSP Pakistán a Maledivy. Takže k první otázce Bangladeše tam je celá řada iniciativ, které probíhají následně potom požáru a kolapsu budovy, továrny. Je to tripartitní akční plán ILO. Existuje tedy i určité, určitá kontrola dohledu nad podniky výrobními podniky v Bangladeši. Ta diskuze tedy probíhala zejména na téma těch iniciativ, které proběhly před zasedáním. Komisař de Gucht zavedl určitou eh, komplexní iniciativu. Ta zahrnuje například dohodu pro dodatečné eh, inspekce, pracovní inspekce do Bangladéše. A například tedy to, zda dalších 200 dodatečných inspektorů může nějak přispět, nějak tu situaci vylepšit. To tedy bylo předmětem diskuze. A pak komise obdržela žádost Pakistánu a Malediv, aby byli příjemci GSP+. To znamená, ta diskuze se točila ohledně toho, zda tedy je třeba postupovat podle eh, nezbytných postupů, jak toto bude probíhat. Asi víte, že komise eh, slučuje země eh, prostřednictvím delegovaných aktů, takže ta diskuze se točila kolem toho a to, jak tedy parlament na delegované akty nahlíží, to je pochopitelné. A co bude předmětem diskuzi budoucnosti, tedy následné následný průběh toho, eh, té situace v, v Bangladeši, setkání s velvyslanci. Zřejmě za několik týdnů proběhnou i setkání s různými aktéry a budu, znovu se tam objeví i to téma GSP. Děkuji. Thajsko tady nemáme zpravodaje ohledně monitorovací skupiny v Thajsku protože tady vím, co se týče těch té práce, pracuje se na jednání o FTA mezi EU a Thajskem, to bude další kolo, dalším krokem toho jednání e, s jedním z těch azijských e, států. A podle informací z mých zdrojů výsledky prvního kola jsou velice pozitivní. A na závěr Metin Kazak a Japonsko. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I když již uběhla určitá doba od prvního kola monitorovací skupiny s Japonskem, chci říct, že jsme se setkali již před létem a mohli jsme hovořit o výsledcích toho prvního kola s hlavním vyjednávatelem Auriem Petričionem a velvyslancem Japonska. Jejich sdělení bylo jasně pozitivní a povzbuzující, co se týče výhledu. Proto jednání druhé kolo bylo uzavřeno těsně před letní přestávkou. Komise nám oznámila, že obecně to bylo tedy konstruktivní kolečko, i když vyvstaly některé věci jako ty tarify či veřejné zakázky. Navíc ale eh, proběhla velice plodná výměna názorů s dvěma zástupci klíčových odvětví evropského průměru, tedy železnic a automobilních výrobců. A myslím si, že je velice důležité si vyslechnout právě té, ty citlové otázky zástupců těchto odvětví a bylo zajímavé si poznamenat, že i přes tedy silné výhrady, které čelili zástupci těchto odvětví, nyní ta cesta jde takovým pozitivnějším krokem ale otázka NTB a těch veřejných zakázek, ta stále přetrvává. To znamená, monitorovací skupina velice zblízka na to bude dál dohlížet, budeme sledovat vývoj jednání a opravdu pevně věříme, že Japonsko se pokusí odstranit všechny ty NTB i v té brzké fázi, i když samozřejmě máme na paměti, že Japonsko eh, se chce zapojit do transatlant... jednání o transatlantickém partnerství. To může mít dostatně dopad na eh, ten harmonogram jednání s Japonskem. Budeme tedy ale nadále toto sledovat, jak se to bude vyvíjet i co se týče těch citlivých odvětvích a jak to, to bude projednáváno v těch budoucích kolech jednání. Děkuji, to je tedy konec projednávání tohoto bodu. Chci ještě říci, že do konce našeho mandátu bychom eh, měli rozhodnout, jak to bude s dalšími těmi monitorovacími skupinami z jejich budoucích prací. Nicméně takové mé obecné zhodnocení je pozitivní, eh, vykonali dobrou práci Stávající zpravodajové jsou v kontaktu s experty politických skupin se všemi e, zodpovědnými aktéry a bylo to velice e, užitečné pro to, abychom pracovali efektivně, abychom řádně spolupracovali i s našimi mm, spolupracovníky z komise a dalšími. Bylo to také důležité proto, abychom decentralizovali naše zodpovědnosti, ale nyní tedy zpravodajové mm, mohou mm, musí tedy vykonávat eh, svoji práci. A já vám tímto chci všem velice poděkovat. Byla to velice pozitivní zkušenost, umožnila nám a takový ten širší obrázek a řádné zhodnocení. A myslím si, že to může být i užitečná zkušenost pro další výbory. Byla to taková bezprecedentní záležitost, velice kreativní, to bez pochyby. A nyní se blížíme tedy ke konci legislativního mandátu a je třeba tedy z toho vyvodit příslušné závěry. Tímto vám děkuji. Příští zase zasedání bude 16. a 17. září. V bodu různé nemáme nic. A v té první části zasedání tu zahájíme tedy 16. září v 15 hodin. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.